Good morning, everybody. Well... Dobré dopoledne, vážení kolegové, vítejte na naše dnešní zasedání. Začneme přijetím pořadu jednání. Máme jednu změnu ohledně hlasování. Máme nový bod 16.1. To je hlasování o povinnostech komise v oblasti reciprocity víz. Pokud nemáte žádné připomínky, budu považovat tedy za pořad jednání za přijatý. K tlumočení nemáme chorvačtinu, dánštinu, malčtinu a irštinu. ještě vám řeknu, jaké máme zpravodaje. Pan Moraos je zpravodajem v institucionální kapacitě jako předseda pro návrh eh, implementujícího rozhodnutí Rady pro spouštění automatické vyměny údajů. Pan Zdechovský byl nominován zpravodajem pro automatizovanou výměnu údají pro Slovensko, Bulharsko, Českou republiku, Ukrajinu, Maďarsko, Kypr, Estonsko, Maltu, Ruma, Rumunsko a Finsko. Pan Moraes ve své kapacitě jako předseda je nominován pro automatizovanou výměnu údajů pro údaje v Lotyšsku. Paní Grapíny je, spravodaj, je spravodajkou zase pro automatizovanou výměnu údajů týkající se registrace automobilů v Maltě, eh, Estonsku. Paní Smanová zase pro automobily registrované ve Finsku, Slovensku, Maďarsku. Paní Argentíny zase údaje pro Slovensko, Portugalsko, Lotyšsko, Litvu, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Kypr, Polsko, Švédsko, Maltu a Belgii. A teď máme stanoviska pan Petersen, tady máme e, Evropské elektronické komuni- Evropský e, elektronický komunikační kodex. E, prosím, schválíte takto, můžete takto schválit doporučení koordinátorů v pořádku, takže přejdeme rovnou k hlasování. Doufám, že máte všichni připraveni hlasovací kartičky. A první, co nás čeká, je bod pořadu jednání číslo 3. Zde jde o udělení absolutoria za rok 2015 pro Evropskou komisi. E, pokud jste všichni připraveni, hned začneme. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, dobrá, počkám. V pořádku. Přidáme vás. Paní López Aguiar. A to vaše už funguje? Dobře, takže všichni jsou v pořádku. Takže končím hlasování. Přijato. Čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. To bylo zamítnuto. Pětka. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Já se omlouvám. Jenom chci říct, že jeden z našich členů nemá kartičku, takže nás tam připočítejte jednoho. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Návrh 21, Zahají hlasování. Končím. Přijato. Číslo 22, Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 23, 24. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. No, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Přijato. Číslo 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To bylo zamítnuto. A nyní Tady máme pozměňovací návrh 27 až Dobrá, takže 26 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 27 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 28 zahajuji. Končím. Přijato. 29 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 30. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém pozměněném textu. Končím hlasování. Přijato. Takže gratulujeme zpravodaji. Nyní opět udělení absolutoriama. Zde jde Evropskou. Zde jde tedy o agenturu Evropské unie za rozpočtový rok 2015. Máme zde změnu v hlasovacím seznamu. 6, 7 a 8 musí být hlasovány odděleně a nebudou tedy součástí kompromisu 1. Takže pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Šestka. To je právě jeden z těch, o kterých jsem hlásila, že budeme eh, o nich hlasovat odděleně. Já jsem tyhle informace neměl dopředu, takže mě to opravdu překvapilo. To ohlásil sekretariát. To je tedy chyba sekretariátu, nebo to bylo změněno? Je to chyba sekretariátu. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6. Zahajuji hlasování. Šestka, která nebyla součástí, která není součástí kompromisu jedna. Končím hlasování zamítnuto. Číslo sedm. Končím hlasování. O nich prostě musíme hlasovat. Já si dobře nepamatuji ten text, ale ale pokud to není součástí kompromisu, problém je v tom, že to odpadá, pokud ten kompromis bude přijat. What, uh, Sekretariát mi říká, že tyto tři eh, pozměňovací návrhy vůbec nespadají pod kompromis číslo jedna, proto o nich musíme hlasovat zvlášť. Takže číslo sedm. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní číslo 9. Zde hlasujeme pouze o druhé části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Nyní eh, přecházíme eh, na opět souhrný rozpočet EU. Evropský inspektor ochrany údajů zahájil hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 1. Končím. Zamítnuto. Číslo 2, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2, část 2. Hlasování jsem zahájila. Končím. Zamítnuto. Číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka byla zamítnuta. E, nyní kompromis jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. To je vlastně dodatek k kompromisu 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Souhlasíte s tím, že bychom si to vzali v bloku? Ne. Omlouvám se, takže si to musíme vzít z, zvlášť. Pozměňovací návrh 15. Zahají hlasování. Končím. Přijato. 16. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o celém pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Agentura Evropské unie pro základní práva. Pozměňovací návrh 1 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Číslo 2 zahají hlasování. Končím. Zamítnuto. Číslo 3. Končím. Zamítnuto. Kompromis 1 zahajuji. Končím. Přijato. Šestka, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Číslo 9 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Číslo 10 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Nyní kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 15. Končím. Zamítnuto. 16. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 17. Končím. Zamítnuto. 18. Končím. Přijato. Závěrečné hlasování o modifikovaném textu. Končím. Přijato. Go to the next. Další agentura EMCDDA, pozněvací návrh 1, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 2. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 3. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A konečné hlasování o celém textu pozměněné verzi zahajuji. Uzavírám. Přijato. Další Eurojust, pozměvací návrh 1, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování zamítnuto. No, Pozněvací návrh 12. Uzavírám hlasování přijato a konečné hlasování o celém textu pozměněné znění. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní nás čeká CEPOL. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Později se na 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní pozněvací návrhy 10, 11 a 12 společně. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrhy 17, 18 a 19 společně. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte, kolegové. Zamítnuto. Pozněvací návrh 20. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Ne, pardon, přijato. Omlouvám se. 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Konečné hlasování zahajuji. Prosím, hlasujte, kolegyně a kolegové. Uzavírám. Přijato. Dobrá. Další. Instituce je Frontex. pozněvací návrh 1. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. pozněvací návrh 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrhy 13 a 14, ty jsou shodné, takže budeme o nich hlasovat společně. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrhy 16 až 17 společně zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 18 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 19 Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 20 byl stažen. Pozněvací návrh 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Konečné hlasování. Zahajuji. Uzavírám. Schváleno. Nyní nás čeká Europol. Pozněvací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 2. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh 17. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Konečné hlasování zahajuji. Zavírám. Přijato. Evropský podporný úřad pro otázky azylu. Pozněvací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 10. zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 11, druhá část, zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 15, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 16, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Konečné hlasování. Uzavírám. Přijato. Nyní Eulisa, pozněvací návrh 1. Uzav- zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní pozměvací návrhy 7 a 8 společně zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 10 s ústním pozněvacím návrhem, který vidíte na seznamu k hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní konečné hlasování, které tím zahajuji. Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a navrhovatelům hlasování o absolutoriu. A nyní budeme hlasovat So, list of third states and organizations with which Europol shut seznam zemí a třetích stran, se kterými by Europol měl uzavřít dohodu. Je to pět hlasování. Začínáme s pozměňovacím návrhem 1. Zahajuji hlasování. Otázka. Je možné ovšem hlasovat současně? Ne. Já budu tedy rychlá. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Tady musíme hlasovat postupně. Zahajuji. Končím. Přijato. A celkové hlasování? Zahajuji. Končím. Přijato. Gratuluji. A nyní zpráva na téma Big Data. Zpravodajkou paní komes, začneme hned hlasovat. Kompromisní návrh 1 zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 2 zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 71 zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 2a zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 88 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3 zahajuji. uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 97. Zahajuji. Prosím, kolegové, hlasujte. Ano, nebe. Bylo to 97, několik kompromisní, no, ale vy mě chápete, takže uzavírám hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 3a zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 4 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 5. Končí přijato. Kompromisní návrh, eh, tady promiňte, pozměňovací návrh 123. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 6 zahajuji. uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 7. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 140. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Společně hlasujeme o pozměňovacím návrhu 144 a 53. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 145 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 8. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 8a. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 149 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 156. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 9 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 9a. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Podměňovací návrh 173. Zahajuji. Hlasujte, kolegové. Přijato. Pozměňovací návrh 171. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 99. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 174 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Bylo to těsné. Pozměňovací návrh 146. Zahajuji, uzavírám. Zamítnuto. 175. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 10. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 11. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. 192. Oddělené hlasování, první část. Zahajuji. Zavírám. Přijato. Druhá část. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnu to. čtyři zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 11a. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 12. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 13. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. 211. Hlasuje se odděleně o poslední větě. 211. Zahajuji hlasování, uzavírám. Přijato. 212. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. 213. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. 214. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Co to? uh, the vote is open. A dostáváme se k úvodním ustanovením. Zahajuji. Pozměňovací návrh 2. Zamítnout. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 4 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 5 a 6 můžeme hlasovat současně. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. A nyní úvodní ustanovení. Úvodní ustanovení A, kompromisní návrh k němu, zahajuji, uzavírám, přijato. Pozměňovací návrh 11, zahajuji, uzavírám, přijato. Kompromisní návrh k úvodnímu ustanovení B, zahajuji, Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 12 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh k úvodním ustanovení PA zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh k úvodnímu ustanovení C zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh k úvodnímu ustanovení CA. Uzavíráme hlasování. Přijato. Kompromisní návrh k úvodnímu ustanovení CB. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromisní návrh provozu ustanovení D. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh E. Přijat. Kompromisní návrh k úvodnímu ustanovení EA zahajuji. Uzavírám. Přijato. Úvodní ustanovení EB zahajuji. Uzavírám. Přijato. Úvodní ustanovení F. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Původní ustanovení G. Zahajuji, uzavírám, přijato. Pozměňovací návrh 61, zahajuji. Uzavírám. Přijato. Konečné hlasování. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Gratuluji zpravodaji. A další hlasování nový rámec pro obchod mezi Evropskou unii a Tureckem. Zpravodajem je pan Šogor, začínáme pozměňovacím návrhem 20, zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromisní návrh 2 zahajuje. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 30 zahajuje. Uzavírám. Zamítnuto. 31. Zahajuje. Uzavírám. Zamítnuto. 32 zahajuje. Uzavírám. 32. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Zahajuje. Uzavírám. Přijatou. Pozměňovací návrh 41 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 4 zahajuji. Uzavírám přijato. Pozměňovací návrh 48 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. 52. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnu to. 55. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Kompromisní návrh 5 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 47 budeme hlasovat odděleně. Nejprve ta druhá část. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 63, zahajuji. Pozměňovací návrh 63. Zaha. Zahajuji, uzavírám. Zamítnuto. Kompromisní návrh 6, zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 66 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 67. Zahajuji, uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 68. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 2 zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 4 zahajuji. Uzavírám. Zamítnu to. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnu to. Kompromisní návrh 1. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Hlasování uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji. Uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji. Uzavírám. Pozměňovací na, zamítnuto pozměňovací návrh 18, zahajově uzavírám. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji, uzavírám. Zamítnuto. Konečné hlasování. Zahajuji, uzavírám. Přijato. Gratuluji. A teď máme nový bod programu hlasování o návrhu usnesení o povinnostech komise v oblasti reciprocity vízového styku v souladu s článkem 1.4 příslušného nařízení. Je to jedno hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji, kolegové. Děkuji za spolupráci. Paní Kiniči. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat a po skončení hlasování prohlásit. Tedy pokud je o ten seznam třetích zemí a spolupráci s Evropolem. Usnesení, o kterém jsme hlasovali, je velmi složité, pokud je o procedury, ať už tedy z toho právního hlediska, tak i z hlediska administrativního. A když se díváme na tyto třetí země z pohledu Evropské unie, myslím si, eh, že tady došlo k velkému vývoji. V Dánsku proběhlo referendum a to znamená, že jsme byli nuceni v poměrně krátkém čase schválit dokument, který je ale velmi složitý. Během dialogu s dánským státem eh, se moje skupina rozhodla v konstruktivním duchu, že bude podporovat tento dokument, ale myslím si, že je důležité poukázat na to, že dokumenty tohoto rozsahu a povahy jsou velmi důležité. Je důležité, aby Evropská unie zůstala jednotná v tomto ohledu. A proto je důležité, protože jsem cítila za důležité vystoupit jménem SND v tomto duchu. realize it was not on. So at least you had the time to leave the room. Please. Prosím tě z vás, kteří odchází, eh, opuste teď místnost a já hned přejdu k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ti z vás, kteří zůstávají, usaďte se prosím tak, abychom mohli pokračovat. Vítám na našem zasedání výboru pana Michaela O. Flehertyho, ředitele Agentury Evropské unie pro základní práva. Také vítám pana Alexise Gozdela, ředitele Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Přišli jste mezi nás pan eh, O'Flaherty mm, odprezentuje eh, úspěchy minulého předsednictví a naopak pan eh, Gosdel se bude věnovat prioritám nastupujícího předsednictví. Takže nejprve má slovo pan O'Flaherty. Podíváme se, co se odehrálo v roce 2016 a pan Gostel se zase podívá na nadcházející rok. Takže, pane ty máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové tohoto výboru. Mnohokrát vám všem děkuji za to, že jste mě pozvali mezi sebe, abych eh, mohl hovořit o našich prioritách v roce 2016. Eh, tato agentura vznikla v roce 2006, tedy před deseti lety, a vyrostla eh, opravdu na síle. Je to nyní platforma pro koordinaci a e, posilování technické a koordinační tedy struktury, e, tak aby to přispívalo i k dobru členských zemí a evropských institucí. Já se dnes ráno zaměřím na čtyři oblasti naší spolupráce v roce 2016. Migrace, bezpečnost, základní práva a školení. Pokud chcete větší detaily, pokud vás to zajímá, podívejte se na zprávu, kterou jsme přijali která má název Spolupráce v EU na, mezi agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitra. My jsme tedy koordinovali v minulém roce asi 40 aktivit v oblasti azylu, zprávu hranic a migrace operační aktivity Frontexu a EASA se zaměřily tedy na ty hotspoty, e, zejména tedy nám šlo o vzdělávání, tak abychom posílili e, znalosti a dovednosti klíčových hráčů. E, naše agentura vlastně zase se zaměřila na pomoc v Řecku, kde jsme poskytli expertízu v oblasti základních lidských práv, ochrany dětí a identifikace a ochrany zranitelných osob. My eh, také přispíváme zprávám, které vydává každý týden komise v této oblasti. Věnujeme se tam například výzvám. To jsou například, to je například situace mm, nezletilých eh, osob bez doprovodu. Ochrana dětí byla diskutována jako jedna z, jedno z prioritních témat eh, na zasedání našich agentur, které proběhlo v listopadu minulého roku. Nyní přejdu k otázce bezpečnosti. Zde jsme měli asi 30 praktických aktivit. Šlo také o vzdělávání v oblasti eh, závažného a organizovaného eh, zločinu. Eh, věnovali jsme se také otázkám teroristických útoků. Europol a Eurojust hráli zásadní roli při podpore, podpoře členských zemí, která potom vedla dokonce k trestnímu stíhání v návaznosti na teroristických útocích, které proběhly i zde v Bruselu. V oblasti boje proti terorismu Eurojust Europol a také koordinátor EU eh, e proti terorismu zorganizovali taktické zasedání, které, které se zaměřilo, zaměřilo na boj s eh, takzvanými eh, zahraničními bojovníky. Potom jsme měli oblast kybernetické kriminality. Zase Europol, Eurojust a CIPOL mm, se zaměřili na tuto oblast. EMC, DDA a Europol Eh, nastartovali zprávu o eh, dro, drogách v EU. SIPOL spolupracovalo s Agenturou pro základní práva na zprávě ohledně eh, komplexního vzdělávacího modulu, jak bojovat proti mm, nenávistnému zločinu a vlastně proti všem incidentům, které se s nenávistí pojí opravdu zažíváme reálnou hrozbu terorismu a nárůst eh, zločinu, který vyplývá z nenávisti. Tady vlastně se to zaměřuje zejména na menšiny, které žijí v EU. Takže mm, agentura se opravdu otázce nenávisti musí věnovat. Potom pašování migrantů, to je další téma. Eh, agentury vytváří eh, nové způsoby, jak zareagovat na probíhající hrozby a výzvy v této oblasti. Jedním příkladem je například eh, Centrum pro expertízu pro boj s pašováním migrantů, který je tedy, to je u Europolu a tam se vlastně nabízí nové možnosti spolupráce mezi agenturami. Zase, abychom opravdu efektivně bojovali proti pašování, potřebujeme více spolupráce se třetími zeměmi. Nyní přecházím k tématu základních práv. Ochrana základních práv a jejich propagace to je eh, naprosto zásadní aspekt eh, práce našich agentur. Eh, šéfové těchto agentur se nedávno sešli a znovu potvrdili, že základní práva hm, vstupují do všech oblastí naší práce a jsou důležité pro dosažení větší bezpečnosti. Eh, jde tady zejména o otázku, jak je mainstreamovat dostat do hlavního proudu. To je prostřednictvím například vzdělávání, zase vzdělávání ohledně eh, základních práv, eh, ale také mm, vzdělávání policie o otázkách, jako je právě zločin na základě nenávisti nebo genderové násilí. V roce 2016 Agentura pro základní práva zorganizovala expertní workshop na práv, e, o právech obětí a o tom, jak vlastně e, legislativa dopadá na práci jednotlivých agentur. Základní práva obětí, co se týče vlastně reakce e, trestního práva, zase se tomu věnoval jeden workshop, který hovořil o práci agentur v této oblasti migrace. Zde jde vlastně o e, vývoj v oblasti migrace a Agentura pro základní práva konzultovala e, Europol, Frontex, EASO, Eurojust a EULISu. E, vypracovala také stanovisko, které se věnovalo například i Eurodaku a toto stanovisko jsme vám dali před několika týdny k dispozici. Eh, teď eh, k tomu vzdělávání. Spolu s členskými státy a evropskými institucemi eh, vzniká stále mm, komplexnější ehm, vzdělávání, které samozřejmě vychází právě z té spolupráce. V roce 2016 Agentury přispěly asi na 47 webinářů, které tedy se byly CEPOLu a zabývali se právě tou otázkou nenávisti, genderového násilí, eh, dozoru a také eh, kybernetické bezpečnosti a využívání informačních technologií jejich systémů. Agentura eh, pro základní práva také předsedala celé síti v roce 2016. To byl rok, kdy opravdu došlo k posílené spolupráci mezi agenturami eh, v oblasti vnitra, zejména tedy co se týče migrace a bezpečnosti. Eh, předsedání těmto agenturám tedy vykulminovalo zasedáním těch šéfů, o kterém jsem hovořil. To proběhlo 14. listopadu ve Vídni. Byly tam zastoupeny agentury, a, um, instituce, ale také komise. E, poprvé také přišel e, Julian King, komisař pro e, bezpečnost v Unii. Takže to, kdo všechno tam byl, to ukazuje, eh, nakolik eh, jsou všichni tyto aktéři zavázáni eh, práci této agentury. Já nyní opravdu s potěšením předám slovo Alexisovi Gozdelovi, aby on zase představil jejich priority pro rok 2017. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Především blahopřeji řediteli Flahertimu k velmi dobré práci v rámci koordinace sítě. Pro EMC DDA je určitě velkou výzvou po tak dobrém předsednictví převzít štafetu. Jak jste viděli, během posledního roku jsme zaznamenali mnoho úspěchů a nyní bych vám rád prezentoval cíle, které se stanovila síť na rok 2017. Nejprve ale k hlavním zásadám, kterými se budeme řídit v tomto roce. Za prvé je to kontinuita, za druhé flexibilita a za třetí partnerství. Kontinuita z toho důvodu, že síť agentur v oblasti vnitra a spravedlnosti funguje již 11 let. Učinili jsme během posledních let velký pokrok. Zároveň ale hlavní témata a velké problémy se nemění a proto musíme v této práci pokračovat. Za druhé, flexibilita. V oblasti migrace a bezpečnosti se situace dynamicky vyvíjí. A následně je potřeba k tomu přistupovat flexibilně a vzájemně se mezi agenturami podporovat. Potřebujeme také flexibilitu kvůli novým legislativním návrhům, které mají přímý dopad na agentury v oblasti vnitra a spravedlnosti. No a nakonec partnerství. Rádi bychom posílili koordinaci společných činností, aby se naše práce nepřekrývala a zároveň chceme vzájemně posílit efektivitu agentur a pochopitelně poskytnout více přidané hodnoty pro občany a pro rozhodující úroveň. Teď máme několik tematických oblastí. První spočívá v posílení technické a operační práce a výměně informací. Za druhé, zabývat se větším vlivem internetu a transformující povahou nových technologií. Potom tam máme několik horizontálních oblastí, které jsou důležité pro kontinuitu a zefektivnění práce agentur. Za prvé, posílení synergie především prostřednictvím školení informačních technologií a kybernetické bezpečnosti a výměny údajů a nástrojů. Této oblasti budeme věnovat několik setkání. Druhá oblast již byla zmíněna na zasedání šéfu agentur ve Vídni v listopadu Jednalo se o potřebu lepší koordinace a spolupráce především ve vnější dimenzi. A to zvláště, co se týče technické spolupráce s třetími zeměmi. A v neposlední řadě za třetí, chceme se i nadále soustředit na ochranu a propagaci základních práv a jejich zapojení do ostatních politik Evropské unie. Nyní hlavní rysy programu tohoto roku. Za prvé budeme mít zvláštní tematické zasedání týkající se internetu a kybernetické trestné činnosti. Já vím, že je to téma, které váš výbor velmi zajímá, paní předsedkyně, a už jsme dostali řadu žádostí a podnětu od poslanců a poslankyň z tohoto výboru. Budeme mít zvláštní technické zasedání věnované této problematice jehož cílem bude vyhodnotit, jak se využíval kybernetický prostor k trestné činnosti, jak na to reagovat a jak vycházet z nabitých zkušeností, které získaly agentury, tak abychom byli schopni poskytnout lepší služby a přispět k vytváření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Budeme mít tři pravidelná zasedání. První začíná nyní v Lisabonu, potom také šéfové agentur v oblasti vnitra a spravedlnosti se sejdou v Lisabonu 9. 10. 11. A po mé účasti na zasedání zorganizovaného minulý týden malckým předsednictvím ohlásím novou iniciativu. Požádám o společnou iniciativu agentury v oblasti práva spravedlnosti a zdravotnictví, abychom společně se soustředovali jak na základní práva, tak na zdravotnictví. Je tam řada témat, například eh, prevence a přístup k léčbě HIV a infekčních chorob. Týká se to i práce naší agentury a navrhneme tady společnou iniciativu, na které se bude v letošním roce pracovat. A chceme ukázat, že naše předaná hodnota vychází z toho, že se vzájemně jednotlivé agentury doplňují ve své práci. A potom budeme mít tři specializovaná zasedání. Jedna se bude týkat eh, informačních komunikačních technologií, druhá mezinárodní technické spolupráce. A potom vlastně probíhá stále spolupráce a posiluje se koordinace v oblasti školení a zpráva o naší činnosti bude předložena COSI a tomuto výboru do konce roku. Děkuji. Uh, Děkuji, dva kolegové si přejí vystoupit. Děkuji za obě prezentace. A samozřejmě chci také poděkovat panu Vláchovi za jeho předsednictví sítě agentur v oblasti ministerstva, oblasti ministerstva vnitra a spravedlnosti, eh, za, eh, kde předsedal v uplynulém roce a přeji vám hodně štěstí v tomto roce. Myslím si, že je to velmi důležité, protože potřebujeme pochopit, jaká je předaná hodnota eh, existence této sítě. Za prvé umožňuje posílit spolupráci mezi všemi agenturami, což je klíčové, protože v celé řadě oblastí se potýkáme s nedostatkem spolupráce, nedostatečnou výměnou údajů a výsledků analýz. Takže společná půda, kde můžeme pracovat společně na eh, strategii, školit pracovníky všech těchto agentur, eh, je tady velmi důležitá a mělo by, měla by být dále rozvíjena. Druhá otázka. se týká pochopení toho, co se děje a e, nadefinování priorit, které máme. Máme tu celou řadu témat, které souvisí s migrací, s uprchlíky, s hledáním řešením. My plně respektujeme základní lidská práva, ale měli bychom se zaměřit také na radikalizaci slovních vyjádření a postojů v evropské společnosti, a to také na internetu. Vy jste tedy zmínil nenávistné projevy. My máme kodex správného chování na síti, který vypracovala komise a zainteresované strany. A tady je důležité spolupracovat i s organizacemi občanské společnosti, které mohou eh, podpořit instituce, které dále prosazují základní pravidla a principy tohoto kodexu tím, že eh, tady umožňují rozeznat, eh, co je to nenávistný projev a jak je šířen. Dále je důležité analyzovat to, jak v celé řadě členských států zesílíme bezpečnost. Některé zaužívané způsoby se osvědčily a jiné ne. A já bych rád řekl, že u nás doma, já jsem z Polska, se vede debata o návrhu, který představila vláda, mít státní databázi, obecnou státní databázi, ve které by byly všechny informace o občanech, včetně mého soukromého čísla na mobilní telefon a informace, kdo se mnou žije v mém bytě. A podle mého názoru to zachází příliš daleko. A z pohledu Evropské unie potřebujeme, aby i příslušné agentury zareagovaly na takovýhle vývoj a podpořily občanskou společnost v boji proti těmto jevům. Tady to totiž nějak nesouvisí s bezpečností. A chci také říci, že to, co je důležité, abyste na to upozornili, je pochopit rozsah a hrozbu, kterou představuje trestná činnost po síti. Vím, že jste eh, tedy na tom začali pracovat loni a že na tom eh, bude dále pracovat nové vedení MCDDA, které se zaměří na novou úlohu internetu. To je velmi důležité. Já jsem tedy slyšel o úloze tzv. gamekeepers, tedy těch eh, ochránců, kteří sledují vývoj na darknetu. Můžete nám k tomu říct něco víc? Je to totiž velmi důležité pro to, abychom věděli, co se děje na té skryté části internetu. A jak proti tomu zasáhnout? Je to důležité pro vaši agenturu, která se zabývá obchodem s drogami, novými psychoaktivními látkami, protože, jak víte, teď spolupracujeme na bázi trialogu na novém nařízení pro fungování MCDDA, to znamená, že do budoucna budete mít dispozici víc nástrojů, včetně systému včasného varování, který vám umožní rychleji reagovat na výskyt nových drog a psychoaktivních substancí, které přicházejí do Evropy. Zůstávají tedy některé záležitosti, které souvisí eh, s fungováním internetu. A konečně, a já tedy budu pozorně sledovat jejich vývoj, a konečně tato síť tedy opravdu přináší přidanou hodnotu, takže byste její práci měli dále rozvíjet. Prvně mi dovolte oba dva pánové vám pogratulovat k úspěšné discharge, která tady proběhla před chvílí v, na výboru Libe v Evropském parlamentu. Doufám, že budete ještě takto úspěšní i na kontu, kde jsem šedou reportér a kde zodpovíte všechny dotazy. Eh, pan eh, O. Eh, Fleherty tady zmínil spoustu lidí, kteří se zúčastnilo networku eh, agentury. Já chci sám za sebe říct, že sice jsem nebyl jmenován, ale když mě pozvete, tak se vždycky rád tohoto networku také zúčastním tohoto setkání, protože to je velmi důležité vidět, jak agentury pracují. Dlouhodobý problém agentur, na který já upozorňuji dva a půl eh, roku, je, že nedokážou prezentovat svoji práci. Já systematicky každý rok navštěvu několik z nich. Myslím si, že do konce volebního období budu možná jediný poslanec, který navštíví všechny agentury, eh, evropské agentury. A chci říct, že řada agentur dělá skvělou práci. Ale problém jejich je, že tu, o té práci nikdo neví. Nedokážou to prezentovat Další problém, který já vidím vlastně a který by měl být i dál řešen, je, jak ty agentury, když jsou ve stejném městě, jak by mohly spolu spolupracovat. Třeba v Budapešti je výborná agentura SEPOL, Tady často zaznívá, že bychom ji mohli sloučit s Europolem, ale když ji někdo navštíví, tak zjistí, že to je nesmysl. Že prostě tahle agentura dělá úplně jinou práci než dělá agentura Europol. Proto není možné tyto agentury v žádném případě slučovat, ale nicméně mohli bychom se bavit o tom, jak by mohla spolupracovat s Evropskou eh, agenturou pro inovace, jak by mohli víc kooperovat při náboru zaměstnanců a tak dále. Bavili jsme se tady o tématech, které nás čekají v tomhle tom roce, co jsou takové výzvy. Já sám několikrát upozorňoval jsem Evropskou komisi na zvýšený počet trestných činů přes, eh, přes internet. Eh, spolu jsme, pane řediteli, eh, pane řediteli EMCDDA, hovořili několikrát o zvýšených rizicích distribuce drog, drog skrze internet, které jsou placeny bitcoiny. To je vlastně problém, který my musíme opravdu otevřít a to je problém, který začíná destruovat řadu mladých lidí v evropských státech. A je potřeba o tom, o, o tom hovořit. Je potřeba tohle téma dál prostě otevírat a je potřeba na tomhle tématu pracovat. Nejde nám o cenzuru internetu, ale jde nám o to, aby policie měla účinné nástroje, jak proti této velmi dobře organizované kriminalitě, kriminalitě pracovat. Jinak já musím říct sám za sebe, že jsem velmi překvapený, jak vlastně i v tom předcházejícím období, kdy měla předsednictví FRA, eh, byl, byla tato síť, byla velmi dobře organizována. Myslím si, že opravdu je potřeba, potřeba vás častěji zvát i do Evropského parlamentu, i na různé frakce, abyste nám vysvětlovali svoji práci, abyste nám vysvětlovali svoje postupy. Protože uh, je jednoduchý vás pak kritizovat, když někdo nezná, nezná vaší, vaší práci a neví, co třeba můžete a nemůžete. To byl můj příspěvek do diskuze. Budu rád, když na něj aspoň krátce oba dva zareagujete. Děkuji, paní Jermen. Děkuji. Já bych vám chtěla pogratulovat. Obě vystoupení byla velmi zajímavá. A všechno, co jste řekli, eh, vyznívá velmi pozitivně. Především to, že je možná spolupráce mezi různými agenturami. Myslím si však, že je také důležité, abychom založili platformy, které umožní výměnu informací a zkušeností. Protože se potýkáme s celou škálou různých problémů a je naprosto zásadní, abychom měli možnost se o tom vyměňovat informace a spolupracovat. Mladiství bez doprovodu. Myslím si, že diskuze na toto téma je velmi složitá a zahrnuje celou řadu detailů nejde jenom o to, jakým způsobem dorazí na evropské území. Jakmile se na něm ocitnou, je zaprvé třeba, aby je někdo začal doprovázet, nějaký eh, ochránce nebo strážce a za druhé z právního hlediska. Ve chvíli, kdy stanou na evropské půdě, je důležité aby se prostě jen nevypařili. Protože pak jsou zneužíváni eh, za účelem prostituce, obchodování s lidskými orgány, obchodování s drogami a tak dále. Je tedy naprosto zásadní, aby ve chvíli, kdy dorazí na evropskou půdu, jim byla poskytnuta ochrana. A také musíme posílit náš boj s obchodem s drogami a e, obchodem s lidskými orgány. Celá řada věcí se nám ve statistikách neobjevuje. je také třeba potírat terorismu. Víme, že na internetu probíhá verbování e, zraditelných e, cílových skupin mladých lidí. S tím je třeba bojovat. Ale na to všechno potřebujeme také dostatek prostředků. Také bych ještě ráda dodala další bod a takový nový prvek, který je velmi důležitý. Potřebujeme mít tedy právní jistotu, ano, ale to nestačí. Komise vydala kondex správného chování v této věci, ale potřebujeme eh, něco víc, například nařízení, které bude například eh, klást za povinnost další vzdělávání, které je naprosto nezbytné v tomto sektoru. Také tedy hovoříme o projevech nenávistech. Vidíme v Evropě takové změny. Lidé se tak mění eh, v jednotlivých evropských zemích. Na jedné straně i mají eh, schopnost se mnohem rychleji eh, přesunovat a s tím se mění jejich pohled. A konečně také, pokud jde o migranty, tady je třeba pracovat na lepších podmínkách v uprchlických detenčních zařízeních. Myslím si, že jejich síť by měla být rozšířená a je třeba zajistit, že lidé, kteří dorazí na naše teritorium, jsou správným způsobem, eh, jakým přistupováno správným způsobem. A konečně tu máme i tu nelegální migraci. A někdy tedy ta ne, nelegální a mm, neregulární migrace bývají směšovány. Je třeba tedy tento termín neregulární migrace ještě dále rozpracovat. Mám tím na mysli takové jevy, jako je ekonomická migrace. Nyní dám slovo panu Auflertimu, aby odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny vaše otázky. E, nejprve potřeba ukázat e, přidanou hodnotu naší sítě. Jak víte, já jsem nový v Evropské agentuře a sám jsem byl překvapen, nakolik agentury spolupracují a poskytují přidanou hodnotu prostřednictvím spolupráce. Opravdu jsem zaznamenal synergie, které jsou neuvěřitelné. Způsob, jak my eh, se zapojujeme do práce s EASem, například v eh, hotspotech v Itálii a Řecku, funguje velmi dobře. Všechny tři eh, agentury se zaměřují na základní práva v těchto hotspotech a samozřejmě využíváme eh, každý svého mandátu tak, abychom vytvořili postupy, školení a také podporu eh, těchto dvou členských zemí. Vždy je možné udělat více, ale jako příklad spolupráce v rámci této sítě je to dobré. Co se týče priorit, Pan Bony nám říkal, že bychom neměli zapomínat eh, vizavy migraci na ostatní témata. Eh, velmi důležitou prioritou je právě bezpečnost pro propojené zapojení agentur. Bezpečný prostor. Máme otázku, eh, jak zabránit radikalizaci, jak bojovat proti radikalizaci, když už vznikne. Z toho listopadového zasedání vzešla důležitá zpráva a sice bezpečnostní reakce vždy musí plnit i požadavky lidských práv, základních práv. A tohle to je přístup, tedy, na který se zaměřujeme v téhle oblasti. Co říkal pan Zdechovský, děkuji za vaše laskavá slova ohledně naší eh, agentury a ohledně předsednictví eh, agentury pro základní práva. Ano, pan Zdechovský má pravdu. Nedaří se nám eh, dobře prodávat, řekněme, své úspěchy. Nedaří se nám dostatečně propagovat to, co děláme pro evropské instituce i členské státy musíme opravdu lépe ukazovat, jak velkou přidanou hodnotu přinášíme, aby tedy to zaznamenali i evropští daňoví poplatníci. Paní Kenga, to byly důležité připomínky. Já ještě budu prezentovat priority své vlastní agentury, takže ještě se k tomu vrátím jednou, co se týče toho, na co se chceme zaměřit v roce 2017. Ale ti nezletilí bez doprovodu, tam určitě všichni musíme odvést lepší práci, zejména co se týče jejich registrace, opatrovnictví a poskytování um, péče, opatrovnické péče a tak dále. Já se k tomu ještě můžu vrátit, pokud o to bude zájem. Určitě musíme lépe vzdělávat eh, proti nenávisti, tak abychom podpořili tolerantnější společnosti, které jsou otevřené všem. Eh, k tomu se opravdu ještě můžu také vrátit. Je potřeba také rozlišovat mezi eh, žadateli o azyl a nelegálními migranty a ono vlastně tady nejde o to, kdo je nelegální, kdo je legální. Tady opravdu jde o to, kdo si zaslouží mezinárodní ochranu a kdo si ji nezaslouží. A na to se musíme zaměřit. Děkuji. Nyní pan Guslim. Děkuji. Já, já vám všem děkuji za to, jak si vážíte práce této sítě. Já zase se budu věnovat tomu pracovnímu programu eh, MCDDA. Doplním odpovědi, které už poskytl pan O'Flaherty. Takže k tomu, co říkal pan Bony, k otázce toho temného internetu, darknet. Já vím, že to zajímá i pana Zdechovského. Spolu s Europolem už jsme začali předkládat práci v téhle oblasti. Prvním výsledkem byla minulý rok společná publikace eh, zprávy o trhu s drogami. A pak jsme měli zprávu o internetovém trhu s drogami. E, technologie, kterou tady využíváme právě v oblasti internetu, je inovativní. Máme také speciální zasedání v Lisabonu, kterému říkáme takzvaně trendspotting a e, zaměřujeme se tedy na nové trendy v této oblasti. Tam vlastně máme i konzultace s experty, kteří mají zkušenosti s e, vlastně využíváním toho darknetu novinář, který eh, vlastně tu zprávu předložil na začátku ledna, eh, odvedl skvělou práci a v té zprávě se tedy opravdu prezentují všechny nejrůznější rozměny, rozměry té dynamiky. Jedinou věc, eh, kterou jsme požádali, aby opravili na své webové stránce, tam tedy vlastně nejde o to, že bychom najímali hackery, Možná v budoucnosti by to mohlo být dobrým doplňkem práce našeho centra. Ale to by samozřejmě vyžadovalo nějaký eh, revidovaný mandát našeho centra. V tuto chvíli eh, to není naším záměrem. V tuto chvíli prostě jenom se obracíme na lidi kteří se v tom darknetu vyznají, aby nám eh, s tím trochu pomohli a proto jsme také zveřejnili tuto zprávu. Dále připravujeme zprávu spolu s Europolem a ta by tedy měla být k dispozici eh, později v tomto roce. Ještě chci zdůraznit, že tady nejde jenom o agentury, které zde působí. Eh, v minulém roce komise zorganizovala konferenci, která byla koordinována Eh, holandskými odborníky a v tomto roce proběhne eh, technické zasedání právě o internetu a kyberkriminalitě a tam <clears throat> jde o to, abychom eh, prezentovali členem tohoto výboru vlastně všechny výsledky té zprávy. K tomu, co říkal pan Zdechovský, mám tady dodatečné informace. Tohle je obrovsky důležité téma pro nás, pro všechny, určitě pro tuhle síť, kde jde o doplňkovost naší práce, o spolupráci. Vy jste také nadnesl otázku toho, kdy agentury jsou e, ve stejném městě nebo v regionu. Ano, e, známe například velmi dobrou spolupráci mezi EMCDDA, Vigo a EMSA ve stejném regionu. Spolu s EMSO i MCDD také jsme považováni za pokročilý příklad toho, kdy, se, kdy spolupracujeme například v, při veřejných zakázkách a podobně. Také se snažíme takhle trošku spolupracovat při využívání fondů a není to jen, vlastně souhlasím s tím, co jste říkal, že ten fakt, že nějaké dvě agentury jsou ve stejném městě, ještě neznamená, že by mm, se měly spojit v jednu. Důvod existence eh, nějaké agentury se samozřejmě pojí s obsahem práce, kterou vykonává. Ještě k internetu už jsem se toho dotkl, když jsem odpovídal panu Bonimu. Komisař Avramopoulos velmi motivovaně otevřel dialog s internetovými poskytovateli, s velkými společnostmi, protože ono je dobré identifikovat webové stránce, stránky, kde vlastně tedy dochází k nějakým problémům, ale <laughs> potom je otázka, jak to zastavit. Takže tam je potřeba spolupráce s mezinárodními hráči samozřejmě i s Evropskou komisí. Ještě děkuji paní Kenge za to, že se zaměřila na téma, které spíše spadá do oblasti kompetencí kolegy, ale přeci jen k tomu něco dodám. Nezletilí, a o tom jsme opravdu hodně diskutovali ve Vídni v listopadu, Ehm, máme velmi důležitý program a všichni v agenturách jsou přesvědčeni o tom, že je potřeba udělat více. Ale otázka je, co můžeme udělat. Tady máme dvě výzvy. Jednak Řada těch věcí eh, není možné řešit ze strany agentur, protože my máme omezené zdroje, takže spoléháme na spolupráci ze strany členských zemí, tak aby došlo k vlastně, my jim pomáháme třeba se školením zaměstnanců v hotspotech a podobně, ale musíme se vždycky řídit mandátem agentury. Já jsem eh, kolegům z DG Sante, SEDC a teď vlastně Evropské agentury pro drogy. To eh, navrhuji jim, protože je prostě několik velmi důležitých témat. Jednak jsou to ti nezletili bez doprovodu, ale také potom také eh, třeba matky, které eh, se nabízí jako prostitutky, aby zajistili živobytí pro celou rodinu Zorganizovali jsme zasedání, které se tomuto věnovalo. To proběhlo v Lisabonu. Měli bychom tedy mít přinejmenším možnost nějakým způsobem předložit společný přístup. Měli bychom konkrétně poskytovat eh, nějaká vodítka pro ty, kteří působí na místě. A konečně nemáme přímé eh, kauzální propojení, ale na Maltě se ukázalo, eh, co se tedy týče té situace migrantů a vy, eh, taky používání drog, vlastně celé otázky zdraví migrantů, nákazy například HIV a podobně, je řada migrantů, kteří se nakazili až někdy v průběhu toho Eh, migračního procesu. Takže nemůžeme ignorovat tuhletu, tenhle ten aspekt veřejného zdraví. Kromě toho ještě máme jednu potíž. To se už vztahuje spíše na práci operativních agentur, tady je vlastně otázka budování databází, ale máme opravdu velmi přísná pravidla pro ochranu údajů, takže tahle ta pravidla se musí dodržovat. Nesmíme také zapomínat na e, zabezpečení eh, těch třeba internetových propojení, která by využívala takovéto sdílení databází. Ale Určitě je tedy skvělé mít možnost se koordinovat a zajistit lepší spolupráci mezi agenturami. Děkuji. Děkuji vám oběma. A nyní vám dám hned slovo a požádáme vás o prezentaci programu 2007, 2017 až 19 u EMCDDA a strategie do roku 2020. 25. Děkuji, to bude moje poslední vystoupení dnes, kromě tedy snad toho, že odpovím na vaše otázky. Vážení poslanci a poslankyně, s velkou radostí vám dnes představím dlouhodobou strategii EMCDDA. A to z toho důvodu, že v pozněvacích návrzích pro absolutorium k rozpočtu 2015 EMCDDA, ale také během posledních kontaktů, které jsem s vámi měl, ať už tady, anebo bilaterálně, jste všichni zdůraznili, jak důležité je mít dlouhodobější vizi přidané hodnoty agentury, již, již mám čest předsedat. Když jsem se po volbách dostavil na slyšení, tak jsem říkal, že jsme plánovali na plánovaných, pracovali na plánovaných aktivitách a konečně jsme také přijali ve správní radě v prosinci loňského roku strategii pro rok 2025. Strategická vize spočívá v tom, že bychom rádi přispívali k bezpečnější a zdravější Evropě lépe informovanou proti drogovou politikou a opatřeními v rámci této politiky. Tato strategie se také opírá o hodnoty, všech zaměstnanců a zainteresovaných stran MCDDA, tedy výborná vědecká práce, kvalitní informace, to si myslím, že tím jsme známi, ale tuto pověst si musíte neustále udržovat. A ta druhá hodnota je ještě důležitější, a spočívá v tom, že je potřeba se soustředovat na nestranost a bezúhonnost. EMCDDA nebude podporovat e, žádné lobbystické skupiny ani nezastává určitou politickou orientaci proti drogové politice. Máme pouze poskytovat informace, které mají pomoci politické úrovni přijímat rozhodnutí. A třetí důležitá hodnota spočívá v tom, že MCDDA se má stále více soustředovat na a klienty a na služby. A v dnešních podmínkách je stále složitější zajistit efektivitu, ale také trvalou udržitelnost práce této agentury. Co se týče trvalé udržitelnosti, tak bych rád poděkoval tomuto výboru za neustálou podporu při získávání dalších prostředků. Teď tato strategie se soustředuje na tři druhy hlavních klientů, tedy instituce Evropské unie, politické rozhodování ve vnitřních státech, ale také eh, v eh, národních státech, ale také profesionálové pracující eh, v drogové oblasti. Neznamená to, že bychom neposkytovali informace veřejnosti. Tento výbor ale vždy podporoval agentury v tom, že je potřeba, aby se stanovovaly priority. Pochopitelně, pokud budeme schopni podpořit i další cílové skupiny, tak to uděláme. Ale když se podíváme na to, jaké prostředky máme k dispozici, tak je jasné, že je potřeba se soustředit na poskytování přidané hodnoty primárním klientům naší agentury. Jaké služby tedy poskytujeme jako agentura klientům? Za prvé, podpora pro politické rozhodování. Připravili jsme analýzy a uvidíte, že služby, které poskytujeme agenturám Evropské unie a e, rozhodující o úrovni, jsou trojí. Za prvé vstupy do evropské legislativy, tedy technické a vědecké informace, které poskytujeme komisi, když se na nás obrátí v rámci přípravy a nových legislativních návrhů a také máme poskytovat údaje pro vyhodnocování fungování politik. Například veškeré údaje, které pozbíráme a veškeré uh, data, které pozbírají naše fokální body v členských státech, jsou zpracovány do informací, které následně umožňují hodnotit fungování protidrogové strategie Evropské unie. Stejné kategorie služeb také poskytujeme těm, kteří rozhodují na vnitrostátní úrovni. Teď, co se týče podpory praxe, tak poskytujeme ji trojí. Za prvé, podpora intervencí, například portálem osvědčených postupů, ale na druhou stranu chceme být proaktivnější a dosáhnout lepších výsledků Tedy potřebujeme nejenom znát, jaká jsou kritéria pro eh, osvědčenou praxi, ale také, jak se prosazují v praxi. Za druhé podporujeme monitorování a to pochopitelně má souvislost s eh, klíčovou prací naší agentury a také podporujeme výzkum. Tak. Částečně se o tomto hovořil už jako o předběžných výsledcích přípravy strategie v loňském roce a teď zopakuji, že je potřeba přesně vědět, jakou přidanou hodnotu poskytujeme a jak přispíváme k zdravější a bezpečnější Evropě. Máme tedy dvě cílové oblasti. A u každé z nich jsme si definovali čtyři strategické cíle pro zdraví, potom pro bezpečnost. Takže u těchto dvou oblastí veřejné zdraví a bezpečnost, už máme jasnou vizi, čeho bychom chtěli dosáhnout během nadcházejících deseti let, tedy včetně roku 2016. A pak ještě jsem chtěl zmínit pár slov o výsledcích strategické diagnozy, kterou jsme prováděli v loňském roce s celým řízením našeho centra. Možná nebudete rozumět tomu, čemu říkáme ve své strategii Business Drivers. Jsou to v podstatě předpoklady úspěšného poskytování našich služeb. Je tedy potřeba, abychom byli schopni lépe odhadovat a potřeby institucí a následně na ně reagovat. Musíme být tedy připraveni na to, že třeba Evropská instituce se rozhodne revidovat mandát centra a centrum musí být připraveno poskytnout více informací o tom, co je proto potřeba, ale také, co by bylo možné. A kromě toho musíme dále rozvíjet partnerství. Teď, co se týče vědeckých kapacit, tak ty musíme neustále zlepšovat, hledat inovace, ale musím říct, že každý rok je to složitější, protože za obecně stabilního rozpočtu nebo neměnícího rozpočtu, to znamená, že v podstatě v reálných číslech se ten rozpočet snižuje. A také je potřeba zajistit, aby naše organizační struktura a podpůrné procesy fungovaly optimálně. Takže my jsme definovali a naše rada přijala cestovní mapu pro období 2016 2020. Tam vidíme ty hlavní cíle, které jsme se stanovili do konce prvního období, s tím, že pak se bude hodnotit náš příspěvek této strategii v druhé polovině roku 2020. Jak to vyplývá, co z toho vyplývá pro pracovní program na rok 2017 a pro společný programovací dokument 17 až 19? Nebudu se tady pouštět do podrobností pracovního programu, je to velmi rozsáhlý dokument, znáte jeho důvod existence. Chtěl jsem jenom zdůraznit, že tím, že připravujeme tento dokument, tak vycházíme ze dvou hlavních dokumentů. Za prvé máme pracovní programy, tři, ten poslední z minulého plánovacího cyklu, ten byl přijat eh, v prosinci 2015 správní radou a kromě toho jsme vycházeli z eh, návrhu strategie pro rok 2025. Tu má správní rada přijmout. A když se podíváme na tyto tři roky, zvláště tento rok, tak uvidíte, že A tady jsem chtěl ještě jednou říci, že mojí prioritou je hlavně posílit výkonnost agentury, ale také sledovat ji. A z tohoto pohledu pochopitelně vybudováváme pracovní program na základě priorit z těch tří úrovní, které už jsme vám prezentovali v minulosti. A navíc v průběhu letošního roku vám budu mít možnost poskytnout zprávu o činnosti a výkonu této agentury, takže teď se do toho nebudu pouštět. Pochopitelně se budeme snažit konsolidovat klíčové monitorovací systémy, především v oblasti srovnatelnosti údajů, s tím, že zároveň budeme vytvářet i nové přístupy. Pak tam ještě budou další dva procesy, které si budou vyžadovat velké investice. Za prvé, 17. října tohoto roku poprvé spustíme zprávu reakce na drogové vývoje. Bude to zpráva s novými nástroji, která se bude zabývat eh, jakousi inventurou reakce na drogovou problematiku v Evropě. Bude to dynamický a inovativní nástroj. Navíc to není jednorázová akce. Je to nástroj, který budeme i do budoucnosti naplňovat daty až bude přijato nové nařízení o nových psychotropních látkách, tak eh, také přizpůsobíme nástroje pro sledování a kromě toho také budeme přispívat k organizaci Lisabonské konference o závislosti v roce 2017. Pak máme také připravované dva projekty technické podpory Vnější dimenze naší práce je pro nás klíčová. První se týká spolupráce s kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi. V tuto chvíli předpokládáme, že také spustíme nový projekt i v rámci politiky sousedství. A v neposlední řadě, jak jsme říkali, v loňském roce do konce tohoto roku spustíme další projekt, v rámci kterého se budeme snažit představit si, jak bude vypadat drogová problematika v roce 2030, jaký dopad na to budou mít eh, informační technologie a především internet. Jaké informace budou potřebovat zainteresované strany a co s nimi? Děkuji. Děkuji. Paní Mecola. Děkuji. Já mám stručnou otázku. Vaše prezentace o dlouhodobé strategii byla velmi zajímavá. EPP podporuje práci vaší agentury. A já se chci zeptat e, k těm psychopropním e, e, látkám, které jsou legální, i když tedy Eh, klesá spotřeba drak, eh, drog, spotřeba tohoto typu psychotropní látky je na vzestupu nejenom u nás na Malptě, ale po celé Evropě. Mě by tedy zajímalo, jestli vaše agentura to považuje za problém a jakým způsobem pomoc, pomůže členským státům s řešením tohoto problému. Děkuji za tuto prezentaci, prezentaci této strategie. Já si myslím, že je důležité tedy ji představit. Ta některé kroky, o kterých jste hovořil pro letošní rok, se týkají také eh, tedy to schválení nového nařízení o fungování MCDDA. My na tom už pracujeme, v březnu by mělo proběhnout první setkání k návrhu textu a doufáme, že tedy to celé dotáhneme do konce ještě za eh, maleckého předsednictví. Doufáme, že díky tomu tento eh, nástroj, tedy to fungování té agentury bude flexibilnější, rychlejší, rychleji bude schopno reagovat na výskyt nových fenoménů. Ale s tím souvisejí ještě další dodatečné otázky, které se týkají vašeho mandátu. Mě by například zajímalo, jaké potřeby máte a jaké potřeby budete mít do budoucna z toho pohledu té dlouhodobé strategie. To je pro nás, jako pro členy výboru RYBA, velmi důležité. Je totiž důležité propagovat všechny ty o, informace o tom, proč jsou drogy nebezpečné, jaké psychotropní látky, včetně těch legálních, existují. To je velmi důležité Samozřejmě mělo by, tady tato kampaň by se měla dít na úrovni členských států, ale i my bychom se ve věci měli angažovat. A mě by zajímalo, e, jestli třeba po vaše, podle vašeho názoru by bylo možné e, ještě letos nebo na začátku příštího roku organizovat nějaké setkání na půdě Evropského parlamentu, kam bychom pozvali všechny zainteresované strany, specialisty, zástupce OSN a tak dále. Tak, abychom tedy posílili informovanost o této věci. A samozřejmě, pokud máte jasnou představu o tom, jak postupovat, jak vypadají ty včasné intervence a tak dále, k tomu potřebujete být také vybaveni pořádným rozpočtem. A já mohu říci, že váš rozpočtový návrh můžeme podpořit. Děkuji, vážení poslanci. Já chci ještě jednou podě- poděkovat paní Pecola a panu Bonemu. První připomínka. Paní Mecola, zaprvé děkuji vám za váš pozitivní přístup k práci agentury. Pokud jde o takzvané legální psychotropní látky, legal highs, je třeba zdůraznit, že tato záležitost je řešena v rámci naší práce na psychotropních látkách. Není to tedy téma, které by bylo nějak vyčleněno. My v tomto ohledu nabízíme podporu členským státům. Loni jsme také výrazně investovali do této věci. Letos nás naštěstí podpořila i Evropská komise a Evropský parlament a já chci tady opravdu poděkovat všem těm evropským institucím, které se konečně dohodly na tom, že významně navýší rozpočet naší agentury na dobu omezenou. Direktorát pro vnitro hrál v tomto ohledu důležitou úlohu také váš výbor a konečně také rada, která schválila návrh rozpočtu. Byla to tedy velice důležitá práce, také pan komisař Avramopoulos se o celou věc velmi eh, zasadil. A já bych tedy odpověděl panu Bonimu, to navýšení je tedy pouze krátkodobé a nepředstavuje strukturální problém. Takže za prvé, první služba, kterou nabízíme členským státům, je databáze, která je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ta funguje velmi dobře a nyní pracujeme na restrukturalizaci, takže dále budeme rozvíjet nejenom tedy tu databázi analytických údajů, ale také eh, tedy eh, výčet postupů. Také umožňujeme sdílení informací mezi členskými státy a pokud jde o vyhodnocení rizik, to, co to už eh, tedy paní předsedkyně řekla, totiž, že my, a co tu také zaznělo, že agentury neumějí dobře prodat svoji práci, Tady bych řekla, že někdy k tomu máme dobré důvody. V posledních letech jsme zveřejnili několik eh, informací, které jsme přímo sdíleli s členskými státy, ale principiálně ten evropský systém funguje tak, a já si myslím, že je to dobrý systém, že není na MCDD a aby tedy přišla s nějakou iniciativou na úrovni členských států plošné aktivity nejsou vhodné také proto, že tedy výskyt těch různých typů psychotropních látek v členských státech se liší. Nicméně my tedy rozesíláme podkladové materiály, loni to bylo více než 30 různých biletenů, které jsme rozeslali eh, jednotlivým ministerstvům zdravotnictví a příslušným orgánům jednotlivých členských států, ale pak je tedy na těchto orgánech, aby spolu komunikovali a spolupracovali. Chci také říci, že konstantně monitorujeme více než 600 různých látek. Nejde tedy jenom o systém včasného varování v tom smyslu, že by eh, zjistil a nahlásil výskyt nových látek. My také sledujeme, co se vlastně děje na trhu s látkami, které již byly identifikovány. Zdále jsou stále v nabídce, zdali zmizely, vrátily se v jiné formě a podobně. To je také velká součást naší práce. Dvě nové oblasti, do kterých jsme začali investovat zdroje, pokud jde o NPS a ty legální substance. My jsme tedy začali investovat i do informací o terapii, protože počet obyvatel, které používají psychotropní látky způsobem, který už by byl rizikový či hraniční, ten počet je neznámý, takže je tady vlastně obtížné identifikovat, kdo už se kvalifikuje pro pomocko a tak dále. Nicméně my ty informace si vyměňujeme s členskými státy a postupně získáváme přehled a doufáme, že do budoucna budeme schopni identifikovat eh, tedy, jak členské státy poskytují, postupují v této oblasti, nejenom pokud jde o prevenci, ale také následně o terapii a léčení. A konečně poslední otázka pana Poneho, když se ohládneme do budoucna. Já eh, tady si nikdy nestěžuji na rozpočet, takže se nebudu stěžovat ani tentokrát. Ale je evidentní, že v tuto chvíli je velice obtížné eh, odhadnout, k čemu dojde po Brexitu. Mario Monti připravil velmi zajímavou zprávu prosinci loňského roku, totiž všichni vidí, že v roce 2020, tedy v ten poslední rok platnosti současného víceletého finančního rámce, eh, vznikne v rozpočtu díra. A teď je otázka, jestli bude tedy stejnoměrně rozdělena mezi všemi evropskými institucemi a agenturami nebo ne. Ale už v tuto chvíli vám mohu říci, že pokud tedy nedojde k navýšení našeho rozpočtu, je otázka, jestli i nadále budeme schopni plnit naše zadání. Já vám každopádně tedy děkuji za vaše otázky a bude také dobré, když se mě ptáte, jak, jaké změny vašeho mandátu by byly vhodné, odpovídám, že by bylo dobré uvažovat o tom, jaké nové oblasti je možné přidat do mandátu této agentury. Pokud jde o otázky, které se týkaly nových forem závislosti, na to v tuto chvíli nebudu odpovídat, ale můžete si být jistí, že všechny informace dáme čas k dispozici. Tady totiž nejde jenom o to, o jaký typ substance jde a jaký typ návyku. Je třeba se zabývat i tím, do jaké míry je členský stát schopen se s tím vypořádat sám a jaké další nástroje mu agentura může nabídnout, aby a tady se členský stát eh, s věcí potýkal úspěšně. Já totiž říkám jasně, jestliže po nás chcete, abychom odváděli víc práce a přitom nemáme k dispozici víc zdrojů, Tady vám mohu říci, ano, my bychom zvládli větší objem práce a nepotřebujeme kvůli tomu dvojnásobný rozpočet, ale pokud nebude aspoň trochu navýšen, tak eh, tedy to škálu úkolů nezvládneme. Děkuji, děkuji velice, za tyto jasné, přesvědčivé odpovědi, děkuji za vaši spolupráci a za to, že jste se dostavil. A nyní dávám slovo panu Majku O'Flahertemu, který odprezentuje Eh, výroční program a priority pro rok 2017. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru, asi lépe než kdo jiný eh, si uvědomujete, v jak podivné době eh, žijeme, pokud jde o ten neustálý trend porušování lidských práv. A my jsme svědky nejenom porušování lidských práv, to se dělo vždycky, ale také vidíme odmítání těch základních systémů garantujících lidská práva. A vidíme eh, vývoj, podle kterého velká část eh, obyvatel členských států jak se ztratila důvěru eh, ve význam lidských práv. Mají pocit, že lidská práva se jich netýkají, netýkají se jejich rodin a jsou o někom jiném. Já vás chci ujistit, že, zák, že, práv, že agentura pro základní lidská práva si opravdu pozorně všímá vývoje a je připravena ho neustále a kontinuálně vyhodnocovat. Máme k tomu k dispozici čtyři metody. Já už jsem o tom hovořil v minulosti, jsou i nadále velmi relevantní pro rok 2017. Jde o následující. Za prvé, ověřujeme relevantnost. My vám tedy musíme dávat informace, které potřebujete, nikoli to, co si myslíme, že byste mohli potřebovat. Proto je velice důležité pozorně naslouchat eh, institucím, organizacím občanské společnosti a tak dále. Za druhé je potřeba to, co potřebujete, vám dát k dispozici včas, ne jen tak kdykoliv. A to tedy vyžaduje opět velkou pozornost z naší strany, tak abyste tedy všechny ty analýzy a údaje dostali ve chvíli, kdy pro vás mají ten největší význam. Za třetí, korektnost našich postupů. My jsme vždycky zdůrazňovali tento aspekt, který má dvě dimenze. Za prvé je třeba korektně vědecky ověřovat výsledky naší práce. Za druhé, tyto výsledky musí být tedy stoprocentně v souladu eh, s eh, právem. A konečně poslední tedy aspekt naší metody spočívá ve vyhodnocení dopadu. My jsme dobří jen pokud ta práce, kterou odvádíme, opravdu přispívá ke skutečnému zlepšení situace na místě pro konkrétní lidi. Takže relevantnost, včasnost, korektnost a dopad je takovým základem všeho, co děláme. Pokud jde o pracovní program na rok 2017, chtěl bych upozornit na čtyři oblasti, které jsou mimořádně důležité. Ta první se už těší vaší pozornosti. Týká se oblasti eh, migrace a uprchlíků. Eh, to je oblast, kterou se budeme nadále intenzivně zabývat v roce 2017. Spolu s ostatními agenturami a komisí a členskými státy budeme aktivní, tedy v těch takzvaných hotspots, abychom rozeznávali eh, případy a vyhledávali případy porušování lidských práv. Zároveň tedy budeme podporovat pracovníky těchto hotspot, budeme školit tak, aby lépe rozeznali příznaky, věděli, jak postupovat a tak dále. Eh, nadále budeme také připravovat eh, analýzu situace v jednotlivých členských státech a budeme tedy zveřejňovat zprávy v této věci každý měsíc za těch 14 nej, členských států, které se potýkají s uprchlickou vlnou nejvíce. Budeme tedy jednak zveřejňovat data eh, obecné povahy a také informace o konkrétních trendech, například zhoršování zdravotní situace uprchlíků. Třetí oblast, ve které budeme podporovat reakci na migrační krizi spočívá ve vypracování důkladných analytických stanovisek. My jsme jich loni vypracovali sedm a nadále budeme pokračovat v těchto aktivitách. Ještě dvě další oblasti, které souvisejí s migrací. Za prvé práce na velkých projektech pokud jde o sběr biometrických dat na hranicích, v roce 2017 veřejníme zprávu o tom, jaký dopad to má na dodržování základních lidských práv. A konečně chystáme také na březen, tedy na příští měsíc, rozsáhlou zprávu o zkušenostech s integrací do společnosti v jednotlivých členských státech. Mám tedy na mysli konkrétně integrace migrantů. A pak je tu tedy ten druhý aspekt práce naší agentury Boj s diskriminací. Rok 2017 bude v tomto ohledu převratný, protože zveřejníme závěry rozsáhlého průzkumu EU MIDAS 2. Je to průzkum, který detailně zkoumá zkušenosti různých eh, minoritních skupin v Evropě. Je to důležité, protože je to už druhý průzkum svého druhu. To znamená, že umožňuje srovnávací analýzu toho, jak se situace těchto skupin měnila v průběhu času. A zjištění, která se týkají migrantů a, a také romské komunity, již byla zjiš, zveřejněna. A Víte, že tedy naše agentura považuje jejich situaci za velice neuspokojivou a znepokojivou a my se na toto téma budeme soustředovat i do budoucna. Další prvky budou zahrnovat například během léta zveřejnění zjištění na téma, co to znamená být muslimem v Evropě. Náš průzkum především hledá odpovědi na otázku, jaká zkušenost to je. My jsme tedy eh, eh, sbírali jednak tedy slovní vyjádření i konkrétní data a fakta k tomu, co to znamená být muslimem v Evropě v dnešní době. A až budeme mít k dispozici tedy ucelenou zprávu, zveřejníme ji v prosinci 2017 na setkání tady v Bruselu. A konečně poslední aspekt boje proti diskriminaci a bude odprezentován formou průzkumu o tom, jak to vypadá s antisemitismem v roce 2017. A teď tady třetí z těch čtyřech oblastí, o kterých chci hovořit, bezpečnost. Já už jsem se k tomu vyjadřoval, když jsem reagoval na vystoupení pana Bonyho, ale nyní bych rád řekl, že my na půdě naší agentury, agentury chápeme, že je třeba skutečně striktní a kvalitní bezpečnost. A je nám také jasné, že zajištění bezpečnosti si vyžádá do jisté míry okleštění některých základních lidských práv. A teď je třeba, abychom my poskytli podporu těm, kdo rozhodují o omezení těchto lidských práv tom smyslu, že si můžeme být jistí, že k němu dochází legálním způsobem, který přesto respektuje tedy ty základní požadavky na korektnost a nezbytnost. Víte také, že letos komise zveřejnila zprávu o tom, jakým způsobem jsou aplikovány eh, ve členských státech eh, režimy eh, sledování A pak tedy v druhé polovině eh, členský eh, roku 2017 zveřejníme následnou zprávu o tom, na jakém právním základě k tomu dochází. Jsme také zapojeni do práce pracovní skupiny na vysoké úrovni o interoperabilitě rozsáhlých systémů zprávy dat. Zase tedy z pohledu ochrany lidských práv přispíváme k práci této pracovní skupiny. A konečně, už jsem o tom hovořil v jiném kontextu, Máme projekt na téma sběru biometrických údajů na hranicích. Samozřejmě, sběr takovýchto dat je naprosto nezbytný pro zajištění bezpečnosti, ale způsob, jakým jsou tato data schromažďována a eh, jak jsou dále zpracovávána, eh, si vyžaduje naši pozornost. A konečně poslední oblast našich priorit na rok 2017 je možná trošku překvapením a novinkou pro vás. My chceme klást daleko větší výraz na propagaci základních lidských práv Evropy. Jinými slovy, jde nám o solidní příspěvek k prohloubení kultury respektu vůči lidským právům. A to prostřednictvím celé řady iniciativ ze strany agentury. Já použiju několik příkladů, nemohu zacházet do detailů, ale jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Za prvé, my měníme náš přístup k občanské společnosti. Snažíme se reformovat způsob, jakým spolupracujeme s občanskou společností, nejenom v tom smyslu, že by mělo docházet k lepší výměně informací. Chceme také nabízet lepší ochranu fungování občanské společnosti, protože toto fungování se zdá být ohroženo. A také tedy posilujeme naše partnerství s organizacemi, které se zabývají rovností práv a dodržováním základních lidských práv na půdě jednotlivých členských států. Za třetí, budeme nadále věnovat pozornost propagaci úmluvy základních lidských práv. Za páté, připravíme projekt nazvaný e, Evropský informační systém o základních lidských právech, Doufám, že vlastně už ten název sám je přesvědčivý. A konečně také v roce 2017 budeme pracovat na tom, jak zlepšit eh, způsob, jakým komunikujeme o základních lidských právech ve společnosti, tedy to, je, to se zase vlastně vracíme na začátek svého vystoupení. Takže paní předsedkyně, vážení poslanci, na závěr mi dovolte říci, že tedy letos oslavíme desetileté výročí fungování naší agentury. Není to však důvod k bujným oslavám, ale spíše o přehodnocení naší práce. Nemáme co oslavovat, protože problémy, se kterými se potýkáme, jsou nadále obrovské. Případy porušování lidských práv jsou nadále naprosto zásadní a probíhají ve velkém rozměru. Chci vás však ujistit, že příštím desetiletí naší práce budeme pracovat s velkým nasazením a velmi konkrétně na zlepšení partnerství s tímto výborem, tak abychom přispívali k budování Evropy na základě hodnot, které sdílíme všichni. Kolegové, budete teď mít k dispozici každý dvě minuty na to, abyste položili otázku. Nejprve paní Post. Děkuji. Souhlasím s tím, že opravdu odvádíte velmi dobrou, kvalitní práci. Já si myslím, že um, je smutné, že vlastně ještě musíme takhle pracovat na tomto tématu v roce 2017. Um, ehm, vaše zpráva o um, Romech um, ukazuje, že tam pořád jsou ještě velmi závažné otázky, že um, ta čísla prostě hovoří o tom, že situace se zhoršuje. Jak o tomto komunikujete s komisí a jak eh, by bylo možné pracovat na tom, aby tento problém eh, zmizel. Ono se zdá, že všechny problémy by se daly vyřešit integrací. Vy jste říkal, že příští rok také vypracujete studii o antisemitismu. Pokud já vím, tak židovská eh, komunita je velmi dobře integrována a přitom roste antisemitismus, takže eh, vlastně tady máme rozpor, jak by mohly národní strategie pro integraci Romů mohly vyřešit um, rasismus. Já jsem stínový, stínovým zpravodajem pro víceletý rámec pro EFRA a v tuto chvíli se ukazuje, že rada si nepřije soudní spolupráci v trestních záležitostech, takže jsme se tak trochu zasekli ve vyjednávání a můžete nám tedy říct, jaké jsou vaše priority, jak důležité by bylo pro vaši agenturu, aby eh, tahle věc byla součástí vašeho mandátu? Paní Kineči? Děkuji. Děkuji také panu eh, předsedajícímu eh, agentury pro základní práva pro představení eh, své agentury. Já se věnuji právům nezletilých. Byla jsem v téhle oblasti vždy aktivní. Toto je opravdu téma, které nemůžeme spustit z pozornosti nezletilí se dostávají do velmi komplikovaných, těžkých situací, bojují s chudobou. Právní systém v řadě zemí e, je dostatečně nechrání. Tady jde zejména tedy o nezletilé uprchlíky. Je potřeba je tedy chránit od chvíle, kdy vstoupí na evropskou půdu. často potom třeba cestují do jiných zemí, aby se dostali za rodiči, nebo třeba cestují do země, kde mají lepší možnost e, dosáhnout vzdělání, než třeba v, země, v zemi, kde e, prvně vstoupili do EU, nebo vůbec. Tady vlastně jde otázka práv nezletilých. E, co se plánuje v téhle oblasti ze strany Agentury pro základní práva? Děkuji, mnohokrát děkuji za prezentaci. Eh, chci zdůraznit, eh, že podporujeme roli, kterou hraje vaše agentura. K těm základním právům migrantů. Situace migrantů eh, je vlastně pořád jednou, priorit, jednou z prioritních otázek, které se věnujeme. Tady vlastně jde o boj s rasismem, také antisemitismem a musíme chránit práva těchto lidí. Budeme spolehat na vaši expertízu. Mohla bych hovořit o řadě aspektů, ale já se chci zaměřit na eh, svobodu vyjádření a eh, práva médií podávat zprávy. Eh, bezpečně. Včera na Maltě, to je moje země, vládní ministr vydal příkaz proti novináři, novinářce, zmrazil, vlastně obstavil jí účet na základě článku, který o něm napsala a to udělal, aniž by padlo jakékoliv rozhodnutí jakéko, jakéhokoliv soudu. Tedy eh, žádný soud nevynezl rozsudek proti této novinářce, takže tohle to je opravdu úplně neuvěřitelný čin eh, ministra, vládního ministra a to ještě ze strany země, která předsedá Evropské unii. Takže bude agentura připomínat členským zemím jejich povinnost chránit svobodu tisku? To je opravdu zásadní téma v tomto roce. Děkuji. Děkuji, Roberto. Paní Kienga, prosím. Děkuji. Já děkuji. Eh, také vám chci pogratulovat k práci, kterou odvádíte ve vaší agentuře. I já podporuji vaši práci. Podali jste nám zprávu eh, o vašich aktivitách, aktivitách vaší agentury o boji proti diskriminaci, eh, proti antisemitismu. A já mám otázku a také chci vyjádřit přání. Proč se tady nikde nehovoří o takzvané afrofobii? Eh, řada lidí do naší země nyní přichází z subsaharní Afriky. Vlastně desetiletí mezi rokem 2010 až 2020 je desetiletí na ochranu Afričanů. Ehm, upozornit na to, že afrofobie je stále rozšířená, ale nehovoří se o tom mnoho a já si myslím, že to je věc, kterou musíme mít na zřeteli. Proč se tomu tedy někdo dostatečně nevěnuje? A potom ta detenční střediska. Lidé, kteří sem přijdou neregulérně, mají potom e, zřejmě, e, řekněme, nějaký status ve chvíli, kdy vstoupí na naše území, přichází třeba z důvodu hospodářské krize a dostávají se do těch detenčních center. Tady samozřejmě nejde o centra e, vlastně prvního vstupu, kde dochází tedy k zpracování přijetí. Tady jde o detenční centra a lidé, kteří žijí v těchto táborech nebo centrech, kteří, kde eh, vlastně dojde k odsunování těchto lidí, tak eh, jim musíme věnovat pozornost. Tady eh, nejde pouze o smlouvy, o dohody, o to, kdo má nárok na ochranu a kdo nikoli. Ale prostě jde o tu konkrétní situaci těch lidí i v hotspotech. Také by se tedy v agentuře mělo hovořit o svobodě projevu, Je to téma, které máte na paměti. A vlastně je to také něco, co eh, nyní i eh, otravuje internet. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že pro agenturu je velmi důležité chápat, že žijeme v nové době, v nové situaci je potřeba chránit základní práva a klíčový, klíčové hodnoty demokracie a také svobodu projevu, svobodu tisku a práva občanské společnosti. Tohle to jsou komplikovaná témata, ale agentura by se na to určitě měla zaměřit hlavně vzhledem k tomu, že je to obrovsky důležité v dnešní době. Pan Kosta, prosím. Členské státy Evropské unie všechny probíhají demografickými změnami, zejména v tom smyslu, že eh, populace stárne a i v členských zemích EU stále dochází k porušování práv seniorů. ačkoliv tedy ve stávající eh, politické situaci Evropské unie to asi není největší priorita. Myslím si, že na to pořád musíme eh, upozornit, protože opravdu dochází k problémům eh, diskriminování starých lidí. Děkuji. Tím jsme se dostali na závěr otázek a pan O'Flaherty, nemáte zase tolik času, ale prosím pokuste se zodpovědět na tyto otázky. Děkuji. Nejprve paní Post hovořila o velmi negativních číslech, co se týče situaci Romů. Naše spolupráce je opravdu velmi dobrá, my jako agentura se nebojíme um, upozornit na rasismus, eh, zejména tedy vůči Romům v Evropě. Mm, už vlastně jsme se o, trošku vzdálili situace, která byla opravdu nepřijatelná. Nyní pomáháme hlavně Romům, aby eh, oni sami bojovali za svá práva. Prozaicky, kam plynou peníze, tam je obrovský potenciál, co se týče strukturálních investičních fondů, kterých by bylo možné opravdu chytře využít v téhle oblasti. Antisemitismus je také problém, který jakoby nechce odejít ale my to nevzdáme. Chceme opravdu podporovat hodnoty v naší společnosti, které zamítnou takovéto naprosto nepřijatelné eh, chování. Co se týče eh, policejní a soudní spolupráce, to je součástí eh, vlastně, eh, nebo mělo to být součástí našeho mandátu. Komise nás eh, chtěla podpořit, ale vlastně byl potom problém na radě. To nám samozřejmě chybí, protože jsme mohli udělat lepší práci i pro vás, ale prostě tohle to nebylo pod naší kontrolou. My doufáme, že od vás budeme i nadále získávat žádosti, abychom poskytovali služby v této eh, oblasti, protože ve chvíli, kdy nás takto někdo oficiálně požádá, tak se do toho můžeme zapojit. Eh, dále jste hovořili o lidech, eh, tedy, <laughs> pardon, o dětech. Samozřejmě ty jsou obrovskou, obrovsky důležitou součástí naší práce. Ta migrační krize právě má velký dopad na děti a tady jde samozřejmě také o schodu zprávy, eh, které je potřeba splnit v hotspotech. Eh, potom, eh, co se týče taky práv podle revidovaného dublinského nařízení. Co se týče chudoby dětí, v následujících měsících zveřejníme zprávu o dětské chudobě napříč členskými zeměmi EU. Takže opravdu vám mohu, vás mohu ujistit, že se budeme vědět, věnovat Eh, otázkám <clears throat> dětí. Ujišťuji vás, že otázka eh, svobody tisku je pro nás taky obrovsky důležité. Eh, prokazujeme to také tím, jak pracujeme v rámci komisního kolokvia o svobodě tisku jsme také zveřejnili zprávu, která mapuje situaci v jednotlivých členských zemích. Já si myslím, že to je užitečný nástroj i pro vás. A já vždy um, propaguji svobodu tisku. Naposled jsem to udělal před dvěma týdny na uh, konferenci v Polsku. I pro mě je to tedy obrovsky důležité i do budoucna. Paní Kiange, otázka Afričanů v Evropě nám také dělá starosti a mm, Jumidas 2 také vlastně se věnuje eh, otázkám eh, subsaharských Afričanů v členských zemích EU, takže tomuhle se opravdu věnujeme i ve zjištěních eh, k Midas 2. V roce 2017 budeme také i nadále pracovat na nové edici, takové příručky o etnickém profilování. Takže vlastně chceme vytvořit nástroj, pro policisty a občanskou společnost, tak aby to mohli využít pro jak, jak zabránit téhle té nepřijatelné praxi etnického profilování. Jinak se upozorňovala na detenční centra, detenční centra to samozřejmě je něco eh, poměrně negativního. Využívá se to přes příliš, to znamená, že vlastně někoho někde e, zavřete a my tomu věnujeme pozornost nejenom v kontextu hotspotů, vůbec se věnujeme těm podmínkám přijetí ve všech členských zemích. I na našich webových stránkách se můžete podívat, že každý měsíc upozorňujeme na problém detence a e, problémy, e, se kterými se setkáváme v těchto zařízeních. A co se týče svobody projevu, boje proti falešným zprávám. To vlastně nadnesl už pan Bony a e, to je pro nás obrovsky důležité a dokonce svoláme expertní konzultace v roce 2017, abychom se podívali na to, co se vlastně děje v oblasti komunikace, e, protože samozřejmě každý fakt jako by měl svůj alternativní fakt, takže tady jde o to nalézt způsob komunikace, který by byl úplně nový a my si opravdu děláme, eh, vlastně lámeme si hlavu nad tím, jak bychom tenhle ten způsob mohli představit. Eh, potom otázka tedy eh, občanské společnosti, o tom už jsem hovořil, a pan Kosta hovořil o seniorech a tento rok poprvé startujeme projekt, který se věnuje právům seniorů a vlastně péče v oblasti komunity, eh, tak abychom se vyhnuli institucionální péči. Takže je to vlastně takový začátek jakéhosi eh, nového běhu. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Děkuji za aktivní účast na této schůzi. Děkuji za vaše odpovědi. a určitě budeme mít příležitost vás pozvat a vyslechnout si vás znovu. Kolegyně a kolegové, okamžitě k dalšímu bodu, protože máme desetiminutové spoždění, tedy Eurodac. Jenom se s vámi rozloučím. Jak mi bylo řečeno, jedná se o druhé přepracované znění Eurodaku. Je to součást balíčku, kterou komise předložila v květnu roku 2016. Evropská komise předložila tento návrh v květnu a zpravodajka předloží návrh zprávy. Paní Makovej, máte slovo. Děkuji paní předsedající. Ráda bych vám představila hlavní aspekty této zprávy. Jenom velmi stručně předložila jsem to i včera v rámci skupiny pro azyl a pak dám prostor pro vaše otázky. Za prvé rozšíření rozsahu působnosti Eurodaku. To vítám, tak jako bylo navrženo Evropskou komisi v nařízení, protože členské státy budou moci předávat a srovnávat údaje o neopravně pobývajících státních příslušnících třetí země nebo osobám bez státní příslušnosti, které se jinak mohou bez eh, dosledovatelnosti pohybovat v EU. Dále povinnost odebírat eh, otisky prstů a obrazy tváře v případě že tento proces nebude dodržován, tak si myslím, že by členské státy měly mít jasnou povinnost zavádět proporční administrativní sankce. Poslední z nich, poslední možností by měla být eh, vazba pro účely identifikace. To je pozměňovací návrh 20. A také jsem předložila horizontální návrh, který hovoří v textu o biometrických údajích, ne o otiscích eh, prstů a obrazech obličeje. Za třetí, ze 14 na 6 se sníží věk odběru otisku prstů. Tento návrh totiž umožní sledovat pohyby mladistvých bez, eh, bez dozoru, pakliže jsou unešeni anebo cestují bez rodičů. A také to umožní chránit děti ve zranitelné pozici před eh, zneužíváním a převaděčstvím. Já si uvědomuji, že takovýto odběr údajů musí být prováděn tak, aby to dětem nevadilo. Máme to také v ustanoveních článku 2. A z tohoto pohledu bych ráda posílila text o něco, co už máme v článku 2 návrhu Evropské komise. V tom smyslu, že členské státy stanoví jasnou povinnost poskytovat informace jak písemně, tak ústně nezletilým, a to buď letáky, anebo předvedením, anebo ústně, nebo v kombinaci všech. A musí to být materiál, který eh, je připraven tak, aby tento proces dětem nezletilým vysvětloval. Pak tady máme pozměňovací návrhy 1956. Čtvrtá věc. osobní údaje Chceme-li zvýšit potenciál tohoto systému, dohledat pohřešované rodinné příslušníky a pokud alfanumerické údaje budou založeny i v budoucí verzi Aurodaku, tak v tom případě má pozměňovací návrh, který by také uváděl příbuzenský vztah a také by zmiňoval, pokud nezletila osoba cestuje bez doprovodu. To je pozněvací návrh 35. A potom pátá otázka, alfanumerické údaje. V rámci návrhu Evropské komise že v členských státech Europol nebudou moci vyžadovat srovnání s eh, konkrétními alfanumerickými údaji, což by velmi překáželo vyšetřování, a to především v případě boje proti terorismu, anebo když se snaží zjistit, kdy a kde podezřelá osoba vstoupila do Evropské unie, pokud tedy vědí, o koho se jedná, ale nemají k dispozici otisky prstů. V tomto kontextu navrhuji několik pozněvacích návrhů, které by umožnili očetře a Europolu provádět takovéto srovnání na základě alfanumerických údajů podle článku 3. Šesté téma. Europol dostane plný přístup k Eurodaku. Protože teoreticky Eurodac má, tedy Europol má přístup do Eurodaku na papíře, tak jsme to upravili v předchozím funkčním obdobím, ale je to opravdu jenom na papíře, protože existují technické překážky, které znemožňují Europolu dostat se k údajům z Eurodaku. A Europol několikrát říkal, že není schopen se kvůli těmto technickým problémům tam napojit a ty tři podmínky z nařízení platí. Takže aby se to vyřešilo, tak jsem předložila pozměňovací návrhy u článku 8 a 22, které hovoří o zjednodušeném a přímém přístupu Europolu do Eurodaku, což umožní Europolu řádně provádět své funkce. Pozněvací návrhy jsou také vyváženy a silnější ochranu osobních údajů podle pozněvacího návrhu 51 a musím říci, že Europol má nejvyšší ochranu osobních údajů ze všech agentur. A za sedmé, EULISA, operační aspekty. Chceme-li zlepšit bezpečnost elektronických přenosových kanálů mezi členskými státy a komisy a E, řízení EULISu, tak musíme vložit zvláštní článek, ve kterém úkoly operačního zvládání Dublinetu EULISy jsou jasně uvedeny. To je pozněvací návrh 58. A potom tam také máme podobný pozněvací návrh z 59 e, v souvislosti s EULISou. To je z mé strany vše. Děkuji. Makovej. Děkuji paní Makovej. A nyní stínový zpravodaj pan Lelas, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji zpravodajce za odvedenou práci. My už jsme o tom diskutovali mezi stínovými zpravodaji a jsem spokojený, že tato práce pokračuje. Naposledy jsme se o tom bavili v květnu minulého roku, takže si myslím, že je velice důležité, aby na základě veškerých azylových problémů a žádostí o azyl jsme v této práci pokračovali. Chtěl bych také poděkovat Evropské komisi za jejich návrh a za iniciativní přístup. Souhlasím s nimi v tom smyslu, že Eurodac může a měl by se hrávat významnější eh, roli v eh, evropském azylovém systému. Neměla by to být pouze databáze, která podporuje dublinské nařízení. A jsem proto velice rád, že právní základ Eurodacu se rozšíří tak, aby umožnil jednodušší návraty. Z posledních let jsme si jasně dozvěděli, že návratový aspekt eh, asilové politiky je klíčový, nerozvinutý, příliš se nám nedaří. Je mě řečeno. Proto je dobré, abychom mohli používat nařízení Eurodaku právě k tomu, abychom zlepšili tuto klíčovou část svého azylového systému. Kromě toho také vítám snížení věkového limitu pro registraci. Zrovna včera mě navštívilo 19 žáků základní školy a spolu s Missing Children Europe jsme hovořili o právech dětí, o osudu pohřešovaných dětí v Evropě a všech 19 dětí souhlasilo s tím, že by určitě pomohlo snížit věkový limit, protože následně by se dali dohledat. Takže oni mě, oni mě přesvědčili, takže já určitě budu podporovat tuto myšlenku. Poslední rok jsme viděli velký počet pohřešovaných dětí a spoustu nezletilých bez doprovodu, kteří přijíždějí do Evropy a proto je potřeba je být schopen dosledovat. A navíc způsobem, který je přátelský k potřebám dítěte. Kromě toho je také potřeba do toho vložit také obraz obličeje, biometrické údaje, jak říkala paní Makovej, vychází z velmi pokročilých technických postupů a občas vidíme problém s otisky prstů, lidé nechtějí dát a proto si myslím, že obraz tváře by určitě mohl sehrávat důležitou úroveň. Musíme se ovšem podívat na to, jak přesně tyto postupy budou fungovat a také jak vyhledávat v databázi obrysy obličeje, což tedy v tuto chvíli nejde ještě, ale jsem velice rád, že Evropská komise si vyžádala studii o tom, jestli by to bylo proveditelné. A potom paní zpravodajka také hovořila o přístupu orgánů činných v trestním řízení do Eurodaku. Pochopitelně si všichni uvědomujeme, jak vypadá bezpečnostní situace. Evropský parlament opakovaně říkal, že členské státy by měly intenzivněji spolupracovat na sdílení informací a že je potřeba maximálně využít i stávající nástroje. Jsem přesvědčen o tom, že u Eurodaku se jedná o systém, který by šel využít lépe a může to být klíčová databáze nejenom při ostraze hranic, ale také v práci orgánů prosazujících právo a proto musí být interoperabilní z jejich systémy. U minulého přepracování Eurodaku jsme se zhodli na tom, že Europol by měl mít do Eurodaku přístup a to prostřednictvím národních přístupových bodů, tedy v tomto případě Nizozemska, protože Europol je v Hágu. Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že z nějakého důvodu to nefunguje a že Europol přes nizozemský systém se do Eurodaku nemůže dostat, protože zjevně to nizozemské prostředí nemá stejný standard jako Europol. To je ještě k diskusi. My jsme měli pocit, že by bylo dobré dát Europolu přístup do této databáze. Z nějakého důvodu to v praxi nefunguje a proto si myslím, že když eh, znova předkládáme přepracované znění tohoto nařízení, tak bychom v něm měli zajistit, aby Europol měl účinný přístup do Eurodaku a aby to v praxi fungovalo. Děkuji. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Děkuji. Äh, já chci poděkovat oběma zpravodajkám za, to, za tento návrh. A také za to, že jsme měli možnost celou řadu věcí prodiskutovat, takže je naprosto evidentní, že je třeba přepracovat nařízení Eurodac tak, aby se zlepšila práce Eurodac. To je jistě bez pochyb. Nicméně pro naši frakci je zásadní, aby všechno, co bude změněno, eh, bylo změněno na základě opravdu důkladné diskuze, aby byla zajištěna ochrana lidských práv a aby se dojasnily i detaily aspektu ochrany dat. A bychom tedy zabránili potenciálním problémům. Já mám jednu zásadní otázku na paní zpravodajku, která se týká pozměňovacího návrhu 1. a také pozměňovacích návrhů 27, 58 a 59. To je ta problematika víc. Mně není úplně jasné, zdali zpravodajce je ta situace opravdu jasná, protože Spravodajka navrhuje v rámci recastu Eurodaku, což je tedy eh, specifická forma eh, změny, zároveň také změny Evropském vízovém kodexu, a já si kladu otázku, jestli to vůbec je možné, tedy jestli to náš právní rámec umožňuje. Možná, že by mi k tomu zpravodajka mohla něco říci a možná by se mohl vyjádřit i zástupce komise. Pak mám ještě tři připomínky k obsahu. Všechny ta, všechna ta témata už tu byla eh, zmíněna, tedy eh, snížení eh, toho věku až na 6 let Toto by samozřejmě mělo dopad i na nárok na sjednocení rodiny a proto se to vyžádá další důkladnou diskuzi podle mého názoru. Paní zpravodajka také říká ve svém návrhu, že odbírání otisků prstů dětem je, jejich, je v jejich vlastním zájmu. a já s tím mohu jen souhlasit, protože to umožní schromáždit kvalitnější informace a následně také lépe děti chránit. V každém případě však v každém okamžiku musí být zaručena základní lidská práva musí tedy být jasně a přesvědčivě zakázáno, že otisky prstů nelze odebírat za použití násilí měli jsme tu zástupce Agentury pro základní lidská práva, který tedy a tato agentura vypracovala velice zajímavou zprávu k návrhu na řízení. A já si myslím, že je to taková dobrá orientace pro nás, pro všechny na téma, jak zlepšit eh, celé fukování. Za druhé, komise navrhuje rozšíření rozsahu působnosti to řekla i paní zpravodajka Makovaj. Týká se to tedy jednak rozšíření ochrany na další typy osob, nová pravidla pro uchovávání dat a tak dále. Všechno to musí být však vyvážené. My máme, my jsme si vyžádali stanovisko Evropské agentury pro ochranu dat v této věci. Třetí věc. Europol o tom hovořila i stínová zpravodajka, protože tedy podle současného platného ustanovení Eurodac by měl mít Europol přístup k datům Eurodacu, ale jak bylo právě vysvětleno, tak to vlastně není eh, pravda, není to možné a my musíme opravdu důkladně zvážit, Jaké jsou vlastně cíle tady fungování Eurodac? Je to lepší zabezpečení práv jednotlivce, lepší bezpečnost obecně? A tady tedy ještě chci na závěr říci, že se eh, těším na další spolupráci se spravodajkou. Děkuji. Já se dívám velmi kriticky na to, kterým směrem kráčí návrh. A díky návrhu zpravodaje je to ještě problematičtější. Vítám posílení práv dětí. V některých formulacích to si myslím, že je mimořádně důležité, ale nemyslím si, že snížení věku je v tomto kontextu opravdu v nejlepším zájmu dítěte. Kdyby šlo o opravdový závazek dohledávat eh, jednotlivé děti, zajistit jejich bezpečnost, tak bychom mohli přijít i s jiným návrhem na zabezpečení dětských práv a dětské bezpečnosti. Také tedy organizace, které jsou aktivní na tomto poli, na to mají trošku jiný názor. A já si myslím, že tedy prosté snížení věku dětí nařízení Eurodac žádnou ochranu nenabízí. starosti mi také dělá tedy e, jazyk, který zvolila komise. E, ty používané termíny eh, jsou už předem podezřívavé a jakoby podjaté třetí osoby v pohybu a podobně. Já myslím, že bychom tyhle mm, osoby neměli vnímat jako potenciální nebezpečí, jsou to prostě lidé. A proto se mi ty formulace nelíbí. Také tedy eh, ne Podporujeme rozšíření rozsahu působnosti Eurodac v tom smyslu, že data uchovávána v Eurodac by měla být používána také pro navracení. Máme i jiné databáze, například SIS, systém pro vstup a výstup a tak dále. A ty jsou postačující, takže nevidím důvod pro rozšíření rozsahu působnosti. Pokud jde o přímý přístup ze strany Europolu, já jsem proti protože Europol má přístup, ale od začátku by to mělo být tedy konkrétně omezeno na určité případy. A na, my máme právo tedy tento přístup nerozšiřovat. Převod eh, dat do třetích zemí za účelem navracení zůstává v návrhu a podmínky uvolňování těchto údajů ovšem říkají jasně, že není možné předávat údaje o osobě, která uprchla z důvodu stíhání, tedy zpět té zemi, do které je vyhošťován. Pak jsou tu sankce za nedodržení a členské státy jsou mají vlastně možnost přijít s vlastními sankcemi, což jde nad rámec návrhu komise a jedinou tedy vlastně tou maximální sankcí je vazba. A vazba je tedy také jediný způsob, jak v některých případech získat otisky prstů, což je ale podle mého názoru přemrštěné a ohrožuje to základní lidská práva. Pokud jde tedy o souvislost s bojem proti terorismu, myslím si, že je to formulováno až příliš striktně. Není možné tedy zatýkat na hranicích jen proto, že máme pocit, že ta osoba by mohla být teroristou. Vidíme, co se děje v Maďarsku. Lidé jsou obviněni z terorismu i ve chvíli, kdy hází kameny. Takže to je tedy nežádoucí vývoj a my bychom rozhodně neměli tento trend ještě posilovat. Pokud je o návrh komise a návrh stanoviska, je třeba říct jasně, že migranti jsou v nebezpečí a že bychom měli posílit postavení Eurodaku jakožto databáze, která posiluje postavení žadatelů o azyl a uprchlíku a nikoli je trestá. Děkuji, paní předsedkyně, pro zelené. Způsob, jakým Evropská komise mění důvod fungování Eurodaku, představuje zásadní problém. Mít eurodak jako nástroj, který umožňuje zpracování žádosti o azyl, je pochopitelný. Tomu rozumíme. Už minule jsme byli velmi nespokojeni s tím, že se rozsah působnosti rozšířil o orgány činné v prosazování práva a další rozšíření rozsahu působnosti již nepodpoříme. Nyní je možné, aby Europol si vyžádal data z Eurodaku. A to stačí. Otevřený přístup k vašim souborům dělá z Eurodaku nástroj orgánů činných eh, v prosazování práva a tak by to nemělo být. Pokud jde o problematiku dětí a dětí, které se ztrácejí v Evropě, to je vážný problém. Ale my se tady vlastně, my tady vlastně navzájem kopírujeme svoje úsilí. Frontex nikdy neodvolal své tvrzení o deseti tisících dětí, které se ztratily. A e, my jsme opakovaně žádali o ověření tohoto údaju a žádné podklady jsme nedostali. Je pravda, že jde o děti, které se ztratily z uprchlických táborů, ale ne všechny se ztratili svým rodičům. A v Evropě nyní máme systém, který e, sjednocení rodin mimořádně zpomaluje a komplikuje. A to je také důvod pro sekundární pohyb dětí. A pokud tedy nebudeme řešit základní příčiny, tak nemá smysl něco měnit na přístupu k databázi. To věc nevyřeší. Paní Makovaj eh, zahrnula do svých pozměňovacích návrhů také osoby bez státní příslušnosti. Mě by zajímalo, jak si představuje, že by se postupovalo, kam vracet osobu, která nemá státní příslušnost. Jaký je její statut? Já nejsem spokojená se způsobem, jakým se k tomu přistupuje. Osoba bez státní příslušnosti není irregulárním migrantem, je to prostě někdo bez státní příslušnosti. Součinnost Eurodaku v procesu navracení, s tím máme problém. Ne, že bychom, nám chyběla databáze informací, které potřebujeme. Před pár měsíci bylo řečeno, že pokud chybí pas nebo nějaký dokument s fotografií, je překážkou pro navracení. Tak to není. Problém spočívá především v tom, že třetí země nejsou ochotné tyto lidi přijímat zpátky. Problematika eh, žádosti o azyl a navracení spolu sice souvisí, ale tohle není způsob, jak to řešit. Odebírání otisků na palubě lodi. Tady mám pochyby. Ve chvíli, kdy někoho právě zachránili z moře, není to asi nejlepší moment, abyste věděli přesně, co chcete. A na druhé straně ani záchranáři zrovna tedy nejsou v té ideální pozici na to, aby po té, co někoho zachrání, začali odebírat jeho otisky prstů. To si prostě nedobereme představit. Já doufám, že konečná verze návrhu bude stále respektovat lidská práva, tak abychom měli rychlý a přesný systém eh, vyřizování žádostí o azyl. Já se však bojím, že nyní jde vlastně o snahu vpašovat eh, systém pro rychlé navracení místo systému posouzení žádosti o azyl. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat naší kolegyni paní Makové a všem, kteří pracovali na tomto velice důležitém dokumentu. Je to velmi složité a já bych se ráda vrátila zpátky k problematice mladistvých. Už jsme to dnes několikrát zmínili. A měli bychom se se zpívat tedy vlastně eh, jádrem problému, to znamená té, tou snahou ochránit osoby mladší 16 let. Samozřejmě, že tyto osoby musí být nějakým způsobem identifikovány, ale my bychom měli nabízet určité bezpečnostní záruky, které jsou naprosto zásadní pro mladistvé a děti. A ve chvíli, kdy uvažujeme o užití biometrických dat, jejich odběr by neměl být eh, invazivní, nepříjemný. Musíme vyškolit osoby, které je budou odebírat. A tyto osoby také musí tedy správně informovat subjekty, kterým budou tyto údaje odebírány. Samozřejmě je důležité, aby to probíhalo za zachování určitých eh, principů. Je pěkné, že se rozběhla debata, ale já si myslím, že potřebujeme ještě důkladnější debatu, než eh, odsouhlasíme konečnou verzi dokumentu. Děkuji, děkuji také zpravodajce. Myslím si, že tohle je velmi dobrý návrh. ačkoliv mám pár otázek. Je velmi důležité, aby Europol a Eurodax k sobě navzájem měli přístup. Hovoříme o boji s kriminalitou. Tady vlastně hovoříme také o lidech, kteří nelegálně pobývají v našich členských zemích. Je tedy potřeba, abychom postupovali společně, je potřeba umožnit tuto spolupráci. A co se týče trestního stíhání, ono je těžké úřady zločinů nalézt výníka, mohou navíc také se pohybovat z jednoho členského státu do druhého. Posunutí té věkové hranice, to je dobrý nápad. Myslím si, že také není nic špatného na tom odebírat dětem otisky prstů. Takže s tím by vůbec neměl být žádný problém se snížením věkové hranice pro odběr otisků prstů. A e, potom, co dělat s lidmi bez státní příslušnosti? Kam je poslat? Ale otázka je, jak se vůbec dostali do, tohoto, do této situace. Někteří z těchto lidí dobrovolně odhazují své pasy a pak je velmi těžké přijít na to, odkud pochází, z jaké země pochází a o tom musíme hovořit. Někteří lidé třeba řeknou, že jsou z Afghánistánu a ve skutečnosti jsou z Iránu. Takže je pak těžké je někam vrátit. Já se těším na spolupráci na tomto návrhu a ještě jednou děkuji za všechny ty informace. Obracím se na komisi, prosím o krátký příspěvek. Dobré dopoledne, jmenuji se Anna Štrila, Děkuji, pracuji na DG Home v oddělení pro azyl. Vítám návrh tohoto stanoviska. Pozměňovací návrhy jsou dobře promyšlené, jenom bych zdůraznila, že ty pozměňovací návrhy, které se vztahují na návrh přímého přístupu eh, Europolu do systému Eurodaku. Ehm, co se tohoto týče, my eh, tyto pozměňovací návrhy nyní zvažujeme z úhlu pohledu bezpečnostních otázek, a pak také v rámci přístupu rady ke zjednodušení eh, spolupráce a přístupu eh, vnitrostátních orgánů činných trestním řízení k této databázi. Tolik z mé strany, děkuji. Nyní paní Makovej, prosím. Děkuji mnohokrát kolegům. Těším se na spolupráci a věřím, že dojdeme nějaké schody, se kterou budou všichni souhlasit. Jenom v krátkosti odpovím. Paní Kaufmann se ptala na EU Lisa. Pozměňovací návrhy, které máme na stole, se vlastně vztahují k operativním důvodům, mm, kde jsme vlastně konzultovali komisi a také EU LISu. Pokud chcete detailnější informace, můžeme se sejít a já vám je tam poskytnu. Někteří lidé spochybňovali, že hlavním účelem eh, tohoto modifikovaného nařízení je nadále azyl, ale to je neoprávněné. V podstatě eh, jde tady o to, že je to vlastně databáze pro um, orgány činné v trestním řízení, ale eh, pořád se to zaměřuje na azyl. Tady vlastně jde o hier, hierarchii takzvaných hitů a ty ukazují, že tady jde zejména o azyl. Co se týče osob bez eh, státní příslušnosti, tak já vám všem položím otázku, co uděláte, když někde na ulici najdete člověka, který nemá žádné doklady. ten člověk vám řekne, že je bez státní příslušnosti, tak jej tam necháte. Musíme se o ně postarat. Ještě co se týče přístupu eh, Europolu k databázi, Takže abych to vzala za začátku, Erodak měl přístup, všichni to akceptovali. Tam šlo vlastně o dosie o azylu během minulého mandátu. Takže já myslím, že je správné se teď k tomu znovu vracet s tím, že se to změní, abyste měli zase něco jiného, jakoby výměnou za to. Takže poskytli jsme přístup, ale ve skutečnosti Europol přístup nemá. V podstatě se jenom snažíme realizovat to eh, povolení, které už jsme dali. Teď vlastně je otázka také, eh, co se děje v Hágu. Tam je zase vlastně o poskytování informací i policie v eh, Nizozemsku, v Hágu, ale tam zase proto není eh, dostatečné oprávnění. Musíte mít prostě přímý přístup k Eurodaku, protože jinak tady jde třeba o utajené informace, které není možné poskytovat nikomu. to je ode mě všechno. Děkuji paní Makovej. Lhuta, pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. února. Sekretariát mě informoval, že vzhledem k tomu, že tento návrh je přepracováním, tak podle nového pravidla 104 u těch rekastů když dojde ke substanciálním změnám, bílé části komisního návrhu by měly být zdůvodněny a musí se tam vlastně zdůvodnit, že, že, že tam um, samozřejmě také je zachována eh, vnitřní právní soudržnost toho textu. Eh, předsedkyně tedy musí přeskoumat tyto pozměňovací návrhy a e, podívat se, jestli tam je možné udělit nějakou výjimku, jestli je možné tedy připustit tyto pozměňovací návrhy. Protože ty bílé části už jsou kodifikované. Takže lhuta po předkání návrhu je 28. února. E, teď vám děkuji a teď to snad stihneme všechno skončit včas. Teď tedy velmi rychle. Nás ještě čeká přeskoumání zprávy Dias de Mera. Tady vlastně jde o seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzkum a také vlastně je tam revize mechanismu pozastavení Dosáhli jsme dohody v trialogu na konci eh, minulého roku, hlasovalo se o tom na plenárním zasedání v prosinci, ale nebyl čas na to, aby právníci eh, lingvisté to ratifikovali, schválili, takže vlastně to bylo potřeba udělat dodatečně po hlasování. na základě jejich vyhodnocení bylo potom potřeba udělat nějaké eh, změny tohoto textu a vzhledem k tomu, že eh, pan de Mera zde není, tak já vám tady přečtu, co říká. Vlastně pro, prokazuje to tedy práci, kterou odvedli právníci lingvisti. Já jsem jejich práci sledoval všechny ty změny jsou čistě technické a lingvistické a tedy vůbec neovlivňují politickou dohodu s radou. Takže navrhuji, abychom eh, podpořili tuto revizi a to tedy navzkazuje zpravodaj Diaz Demera. Takže pokud nemáte námitek, tu revizi budeme považovat za schválenou. A oznámíme to podle pravidla 131 na příštím eh, plenárním zasedání. Děkuji mnohokrát a teď tedy můžete jít na e, přestávku.